Dámy a pánové, milí kolegové, je minutu po třetí a začneme. Vítejte na dnešním zasedání, zejména vítám všechny naše hosty, a to hosty z Větnamu. Všichni dostali pořad jednání, jsou poznámky? Nejsou. Tím pádem je pořad jednání přijat. Teď Bod 2, schválení zápisu, jako obvykle, návrh zápisu z 6. až 7. listopadu bude považován za schválen, pokud neobdržíme námitky před koncí schůze. Další bod, bod 3, to je to samé, rozhodnutí koordinátorů ze zasedání 6. listopadu. Opět i to bude přijato, pokud nebudou námitky před koncem schůze. Bod 4. Sdělení předsedy. Jako obvykle vám sděluji, že schůze je přenášena po internetu, takže nás může sledovat každý na celém světě může nás sledovat, poslouchat vaše komentáře a stanoviska, takže vítáme všechny diváky, třeba například z Větnamu, eh, ale samozřejmě také v Soluni a v Talinu, napříč celou Evropou. A prosím rovněž kolegy, aby hovořili tak, aby to bylo přeložitelné do všech úředních jazyků. Bod 5 na pořadu jednání. Zhruba asi, pokud si dobře vzpomínám, před dvěma lety jsme přijali nařízení o rozdělení celních kvot mezi 27. EU a Spojeným královstvím. Bylo to před dvěma lety? Před dvěma lety. Před rokem, aha, před rokem. Ono to samozřejmě trvalo nějakou dobu, než jsme to projednali. Přičemž se tam objevila taková chybka. Byla tam chyba ve věci kvót na cukr mezi Indonésií a Indií. Nicméně je to rozdíl v jednom písmenku co do toho celního kódu dané země. Pakliže tedy nebudou námitky do 24 hodin, tak toto budeme považovat za Přijaté. Tedy tuto změnu, opravu, chcete-li, korigendum tohoto nařízení. Poznámky nejsou. Děkuji eh, tedy DG Agri, že jste přišli. Tak a pak hlavní bod pro dnešní odpoledne je samozřejmě výměna názorů ve věci obchodní dohody s Větnamem a také co se týče samozřejmě hospodářského dopadu a uspořádání zákonníku práce ve Větnamu. A já jsem tím pádem velice rád, že zde mohu přivítat význačné hosty – je zde Evropská obchodní komora z Větnamu. Eh, Nikolas Odie, předseda, vítejte. A samozřejmě bude možnost, eh, abyste promluvili o hospodářských vztazích a modernizaci zákonníku práce. Pan předseda tu samozřejmě není sám, je zde celá delegace. Takže i vy všichni vítejte. Pokud budete si přát, budete mít i vy možnost promluvit. Dále, konkrétně co se týká zákonníku práce a ratifikace tří zbývajících umluv Mezinárodní organizace práce, jsme velice rádi, že zde je s ILO ředitel pro Větnam, pan Shan Yi Lee. Vítejte. A Tim Mayer eh, z expertní pracovní skupiny pro Větnam. Dále je zde delegát z Mezinárodního odborového svazu, pan Papa Danua. který je rovněž odborník na Větnam a společně s delegací před několika týdny Větnam navštívil. No a s tím já si myslím, mohu dát slovo Evropské obchodní komoře pro vztahy s Větnamem, i když tady nemáme Nikoho za zpravodaje? Aha, on se opustí, opozdí. Aha, ano, on se mu spozdil let. Přijde dnes odpoledne, ale má spožděný let, takže se omlouvá. Dobře. Tedy, slovo má komora na 12 minut, prosím. Dobrý den, pane předsedo, dámy a pánové, milí poslanci, jsem velice rád, že jste mohu mezi vámi dnes být. Je to je to po páté, kdy hovořím před výborem IN. Naposledy jsem hovořil v Hanoji před pár týdny a jsem velice rád, že jsem zde dnes. Jsem Nikolá Die, jsem právník, mám ve Větnamu praxi od roku 1993, ale jsem také předsedou Evropské obchodní komory ve Větnamu a jako takový jsem se zabýval touto dohodou o volném obchodu v podstatě hned od začátku, od zahájení vyjednávání s větnamskou vládou. Eurošambr Jenom abych vás stručně, stručně informoval, protože my přicházíme z Hanoje, z Hočiminova města. My jsme hlasem evropského biznesu ve Větnamu. Naše komora zastupuje více než tisíc členů a máme individuální investory, kteří mají startupy, máme malé a střední podniky, máme vedoucí evropské firmy ve všech sektorech napříč vším průmyslem. Naším záměrem je zlepšovat tuto dohodu a činit z Větnamu atraktivnější destinaci pro evropské firmy. Jirošám byl zřízen v roce 1998 a e, viděl tak z první ruky ty výrazné změny ve Větnamu, když vláda otevřela hranice zahraničním investicím mezi e, lety 97 a 98. My máme kanceláře v Hanoji, v Hočiminově městě, ale máme také e, Máme také kanceláře v Haifonu, Danangu a v mnoha jiných provinciích, po kterých já cestuji eh, s Větnamským lidovým výborem. Tam eh, se bavíme o této dohodě o volném obchodu. Máme 16 sektorových komisí, řešíme průmysl od automobilového až po ty všechny ostatní. Jejich úkolem je sdílet informace a informovat se vzájemně společně s větnamskou vládou na nejvyšší úrovni. A když říkám nejvyšší úrovni, hovoříme pravidelně s větnamským premiérem, s různými ministry v Hanoji, včetně Ministerstva průmyslu a obchodu, které má na starosti implementaci této EVFTA. Samozřejmě setkáváme se s Větnamskou národní bankou a e, s mnoha různými předsedy místních samozpráv, místních e, národních výborů. Naše sektorové komise nám poskytují velice cené informace k Větnamu a konkrétní doporučení k tomu, jak řešit naši každoroční práci co do vydávání dokumentů. To, co vám sdělím dnes, je pozice našich tisíc členů ve Větnamu. 30 let reform ve Větnamu, jsou to tři stručná desetiletí za která byl spuštěn program zahraničních investic, zvýšil se blahobyt i životní úroveň ve Větnamu, ta země byla transformována. Mezi lety 1993 a dneškem je Větnam úplně jiná země, změnilo se úplně všechno a Není to nic malého, protože zahraniční přímé investice obecně představují jednak tedy ty investice, ale jednak evropské hodnoty. Většina členských států EU a jejich ambasády prostřednictvím obrovským, obrovských dárcovských programů Větnam podporovali v tom, aby harmonizoval svou domácí pozici s mezinárodními standardy, přičemž evropští investoři poskytli potřebné know-how i kapitál, aby byly infrastruktury ve Větnamu renovovány. Od eh, dálnic přes nemocnice po telekomunikace, vše se e, změnilo a tím pádem se může ratifikovat a implementovat tato EVFTA, aby se dále urychlil pokrok Větnamu stejným směrem. Máme obrovskou příležitost otevřít novou kapitolu vztahu EU-Větnam. Volný obchod je nejúspěšnější nástroj, jak odemknout sociohospodářský rozvoj ve Větnamu. E, Větnam má zatím podepsáno 16 dohod o volném obchodu a jeho ekonomika je nesmlně integrována do globálního hodnotového řetězce. EVFTA je nejkomplexnější podobou eh, dohody o volném obchodu mezi EU a rozvojovým státem a je zásadní pro zajištění další fáze liberalizace ve Větnamu. Až bude EVFTA ratifikována a vstoupí v platnost, bude znamenat pozitivní eh, pobídku pro reformy v oblastech jako sociální práva nebo zlepšení produktivity. Z perspektivy biznisu je naprosto zásadní, aby EVFTA byla implementována co nejdříve, protože u ostatních dohotovolném obchodu, které platí ve Větnamu, je Evropa vážně ohrožena tím, že zaostane za svými konkurenty na tomto obrovském trhu. Korea, Japonsko a Čína jsou dnes ve Větnamu velice aktivní. Evropské zboží dnes konkuruje s produkty z některé země ASEANu přičemž tam se dováží bez jakýchkoliv cel. To znamená, EVFTA zajistí, že naše členské státy budou ve stejné výchozí pozici a zajistí spravedlivou konkurenci. Ehm, dohoda EVIPA, eh, e tedy dohoda o ochraně investic mezi EU a Větnamem, zajistí lepší mechanismy řešení sporu a lepší záruky pro naše investory. EVFTA zruší 21 starých investičních dohod mezi EU a Větnamem. Jas, jako právník, který má praxi ve Větnamu, vám mohu říci, že mnoho našich klientů, kteří když chtějí investovat do Větnamu, se už teď ptají, jaká bude ochrana jejich investic ve Větnamu. Takže buď to bude EVIPA e a nebo nějaká stará dohoda. Implementace. Ratifikace je sice velice důležitý krok, ale není to poslední krok. Je to pouze začátek další kapitoly. Bude zásadní, aby všichni ti, kteří dělají biznis ve Větnamu, spolupracovali, abychom zajistili co nejhladší implementaci této dohody. Ustanovení o bilaterálním dialogu a e, udržování pozitivních vztahů s evropským biznisem bude naprosto zásadní pro udržení této EVFTA do budoucna. Váš pan předseda pracuje na přípravě implementačního plánu, což je takový širší proces pro zavedení obchodních rad mezi EU a Větnamem za spolupráce Větnamské obchodní komory, tak aby se zajistilo, že to, co bude dohodnuto, bude také ve finále platit. Nechceme se dostat do stejné pozice, jako když se ve Větnamu implementovala VTO, pak trvalo celá léta, než se to implementovalo na místní úrovni, takže proto Teď chceme postupovat co nejproaktivněji a implementovat tyto prvky co nejlépe v rámci EVFTA hned na začátku. Proč Eurochamber podporuje EVIP a EVFTA? Jak jsem řekl na úvod, EVFTA bude Větnamu pomáhat dále se harmonizovat s mezinárodními standardy. A podobně jako v minulosti, Přijde nová generace lídrů, kteří se stanou ve Větnamu významnými. Většina z nich je vzdělána na západních univerzitách a EVFT a bude jedním z nejdůležitějších nástrojů pro prosazování těchto změn a integraci na místní úrovni. Ale riziko je, že bez EVFTA bychom viděli, že ten pozitivní pokrok posledních desetiletí skončí. EVFTA bude dělat více, než pouze podporovat obchod ehm, podpoří reformy a pomůže zlepšit například standardy v oblasti bezpečnosti potravin, eh, v oblasti sociálních práv, pracovního práva, v oblasti duševního vlastnictví a poskytne samozřejmě také právní rámec ve Větnamu jako takovém. Evropě pomůže prosazovat své hodnoty a ovlivňovat tak situaci ve Větnamu, zejména z hlediska lidskoprávního. Toto je příležitost pro Evropu, aby tato hrála důležitou roli v ASEANu v Ázii obecně, kde je dnes dominantní Čína. Pokud Evropa nebude u toho, převezme vůdcovství v této oblasti Čína. Naše, velk, naše velká členská základna nám dává dobré pochopení biznisové situace ve Větnamu. Všichni jsou zajedno, že EVFTA bude znamenat reálnou změnu přímo v terénu. V roce 2019 jsme spustili průzkum mezi našimi členy a více než 80 členů řeklo v tom průzkumu, že EVFTA pomůže v oblasti udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí ve Větnamu. Zlepší se transfer znalostí, e, zlepší se hospodářský rozvoj a blahobyt a zlepší se i práva pracovníků. A z toho důvodu doufáme, že EVFTA bude ratifikována a vstoupí v platnost co nejdříve. Toto je příležitost, kterou si nemůžeme dovolit promeškat. Nesmíme si tuto příležitost ve Větnamu nechat ujít, musíme otevřít novou kapitolu jednání EU a Větnamu, musíme být velice ambiciozní hned od začátku. Teď, když dovolíte, dal bych slovo kolegyni Ham, která bude hovořit o reformách zákonníku práce ve Větnamu. Já vám děkuji za pozornost. Thank you, Nikola. Děkuji, Nikolo. Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Jmenuji se Hank a jsem součástí, pracuji v oddělení lidských zdrojí a vzdělávání Euročem. Jsem velice ráda, že zde mohu být eh, a že se s vámi mohu podělit o informace, které se týkají nejnovějšího vývoje v oblasti pracovního práva ve Větnamu. Ehm, my víme, že práce a zaměstnanost je mezi klíčovými eh, obdobími nebo mezi klíčovými tématy moderních obchodních vztahů a dohod, jako je EFVTA. Nechci hovořit podrobně, ale chtěla bych říci, že Větnam má v rámci této dohody EFVTA také závazky, aby schválili různé, eh, do, mm, různé eh, konvence MOP, a my jsme tedy také, máme z té nejnovější, e, je ten nový zákonník práce, který nabíde účinnosti 1. ledna 2021. Pak máme zde také nový, e, nové legislativu, která se týká kolektivního vyjednávání. Co se týče Euročem, tak máme tedy zde ten nový zákonník práce, kterému říkáme zákonník práce z roku 2019. Je to velice důležitý e, zákonník, je to takový milník, který zastupuje veškeré úsilí Větnamu, jak Eh, do naší legislativy zapojit veškeré pracovní standardy a pracovní práva, které eh, jsou podle těch hlavních eh, úmluv Mezinárodní organizace práce. Zatímco Větnam je země, která prosazuje práva zaměstnanců, tak nyní máme zde vlastně nové, nová legislativu, máme zde nové změny, které ještě více ochrání práva pracovníků a také přijmou mezinárodní standardy práce. Nemám příliš času, abych hovořila o všech změnách, k nímž došlo ve Větnamu, ale dovolte mi alespoň ty hlavní změny eh, v tom zákonníku práce. Tento zákonník práce v roku 2019 zavádí nové eh, nová ustanovení, která dále posilují právo na združování a také ochranu práva organizovat různá schromáždění, jak to chce konvence eh, MOPu číslo 87. Dále tento zákonník práce uznává nové právo zaměstnanců, eh, kromě toho nového starého systému odboru, eh, za, mm, za mm, mít zde vlastně nový, nové organizace eh, zastupující pracovníky. Je zde vlastně, budou zde dva druhy, tradiční a nezávislé, které mají ale stejná práva, stejné závazky, stejné budou, zam, eh, budou, zaměstna, budou zastupovat zaměstnance a budou mít i stejný vztah k zaměstnavatelům. Dále je také ustanovení, které má uh, ulehčit pracovně právní spory a jejich řešení tedy. A je zde tedy nový mechanismus, který má usnadnit eh, vyjednávání mezi organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců. Uh, také je zde, jsou zde ustanovení, která se týkají nucené práce. Máme zde novou definici nucené práce a také je zde také možnost, aby zaměstnanec jednostranně rozvázal pracovní poměr, podání výpovědi a nemusí k tomu ani e, udávat důvod. V rámci tohoto zákonníku práce z roku 2019 jsou zde také nové možnosti pro um, inspektoráty práce, které mohou provést inspekci, aniž by o tom předem informovali zaměstnavatele, pokud je tam nějaká nějaké zvýšené riziko, které se týká bezpečnosti zaměstnanců, ohrožení života, zdraví, důstojnosti a tak dále. Také je zde snaha i zlepšit um, boj s diskriminací na pracovišti. Dále jsme také ratifikovali uh, směrně, um, umluvu 100, která se týká odměny a 111, která se týká diskriminace. Zaměst, uh, větnamské legislativa Eh, také se již týká diskriminace na pracovišti, nicméně eh, tento zákonník práce ještě také eh, chce zrušit seznam, nebo zru, vlastně ruší seznam, pracovní, mm, seznam prací, které byly zatím zakázány ženám. Také jste, jsou zde ještě různá ustanovení, která se týkají různých důležitých pracovně právních eh, otázek, které se týkají i této EVFTA. Ještě bychom chtěli říci, že Větnam ratifikoval eh, umluvu eh, číslo 100, která se týká kolektivního vyjednávání. Takže mm, celkem jsem chtěla pohovořit trošku od kontextu. Můžeme říci, že Větnam není horší než Singapur ani Japonsko, což jsou dvě země, s nimiž již EU eh, e ratifikovalo obchodní smlouvy. Singapur a Japonsko již také podepsalo nebo ratifikovalo šest důležitých eh, konvencí eh, MOPu. To znamená, že se s nimi můžeme rovnat, jsme na stejné pozici jako ty dvě, tyto dvě země. Děkuji. Děkuji za tento přehled. A nyní se dozvíme, jak se na to dívá Mezinárodní organizace práce, jak se dívá na to, zda, mm, jak dochází k modernizaci pracovně právního systému. Takže máme zde dva pány, pan Shanghili a pan Papargua. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám i vašim členům za to, že jste mě pozvali jménem Mezinárodní organizace práce na tuto důležitou schůzi. Chci říci, že jsem eh, spolupracoval vlastně Eh, je zde pan Demajer, který také pracoval na těch posledních dvou kolech pracovně právních reform. Byl to rok 2012-2019 a v současnosti je poradcem. Já se jmenuji Shang Hili a jsem eh, ředitelem pro organizaci MOP v Hanoji od roku 2015 a za posledních, posledních 19 letech jsem eh, silně, prac, silně věnuji právě oblasti pracovně právních vztahů a zákonníku práce ve Větnamu. Takže zatím jsme tedy eh, došlo eh, k ratifikaci eh, umluvy 98 v červnu a také schválení nového zákonního práce, což vlastně otevírá novou kapitolu pracovně právních vztahů v socialistickém Větnamu, protože je zde nová zásada svobody združování. A chceme říci, že nemáme žádné pochyby, že také zde bude to rozhodnutí premiéra, které se týká akčního plánu ratifikovat také umluvu 105 v roce 2020 a umluvu 87 v roce 2023. Je to vlastně v kontextu celkové integrace Větnamu do obchodních smluv. Máme zde tedy uh, Eh, tu eh, obchod, dohodu o volném obchodu s Evropskou uní, ale také i tu komplexní a progresivní transpacifické partnerství. Do roku 2014 bylo úplně nemyslitelné, že se Větnam dostane až takto daleko. Když jsem v, na začátku roku 2000 začal svou práci, tak vlastně ve Větnamu nikdo nechápal, co to znamená. Když se řekne pracovně právní vztahy, kolektivní vyjednávání nebo mediace, museli jsme začít úplně vlastně od základu, eh, základním školením, museli jsme také mm, přijít s novou terminologií pro tuto oblast ve větnamštině. Teprve poté jsme mohli eh, se věnovat těm hlavním věcem. V roce 2014, do roku 2014 bylo výraz svoboda združování slovem, které bylo tabu a bylo to vlastně synonymum určité politické diverze. A až teprve ta partnerství, eh, to transpacifické partnerství a ta dohoda o volném obchodu s Evropskou unii otevřela cestu veřejným diskusím o svobodě združování a dalších principů, které se týkají MOPu. Když se v roce 2017 USA stáhly z transpacifického partnerství, tak se mnoho lidí v Hanoji eh, obávalo, že vlastně celá ta reforma tím padá, ale ta reformní agenda byla oživena a v roce 2019 došlo k velkému pokroku. A také musím říci, že velký dopad měla delegace, kterou vedl pan Lange v září 2017. Bylo to, eh, tato delegace měla velký vliv právě na oživení celé té reformní agendy. Eh, tato dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unii a Větnamem posílila snahu Eh, reform nebo snahu těch, eh, kteří eh, usilovali o reformy ve Větnamu a kteří vždy věděli, že svoboda združování a právo na kolektivní vyjednávání je zásadní pro efektivní fungování trhu práce a kteří vlastně o tom volali už od těch nultých let 21. století. Takže těto, eh, těto aktéři existovali ve straně, ve vládě, v Národním schromážení, v odborech, v akademii a právě tato vyjednávání dohody mezi Evropskou unii a Větnamem jim opět dalo velký vliv v rámci celého toho systému a díky nim jsme také dosáhli tohoto pokroku. Měl bych také zmínit kritickou roli, kterou hrála právě úzká spolupráce s Evropskou unii, s MOPem, e s větnamskými partnery, v této reformní agendě a také tím, že nám každodenně poskytovali politickou podporu. Mezi Evropskou unii, MOPem a větnamskou vládou vzniklo důležité partnerství založené na důvěře, na respektu a na trpělivosti. A díky tomu se podařilo postoupit eh, v této agendě a um, Můžeme říci, že dohody o volném obchodu s Koreou, Japonskem a Singapurem zatím nedosáhly tak hmatatelného pokroku, ehm, kterou se nám vlastně daří e, také tím, že, jsme, že zde vlastně ta ratifikace e, osmi základních e, konvencí MOPu. Máme zde Korea, Japonsko, Singapur, ty zatím ratifikovali pouze šest těchto Eh, umluv. My jsme začali s pěti ratifikacemi, teď vlastně už máme šest ratifikací a jsem si jist, že příští rok dojde k další ratifikaci a doufejme, že také v roce 2023 nebo do roku 2023 bude ještě ratifikována ta další umluva. Já bych při této příležitosti chtěl poděkovat také generálnímu ředitelství pro obchod Evropské komise, protože oni, a také děkuji i Mezinárodní organizace práce, kteří nám eh, poskytovali podporu. Samozřejmě čekají nás ještě různé výzvy a eh, obtížné eh, úkoly, protože mm, zde nás ještě čeká ratifikace umluvy 87 a další. Pak je zde otázka, zda Větnam může pokračovat dále. Máme zde totiž nejenom tu umluvu 87, ale je také důležité aplikovat její principy a zásady. Eh, pokud se podíváte na ten eh, novelizovaný zákonník práce, tak zjistíte, že to přineslo velké změny, velké změny ustanovení, které se týkají kolektivního vyjednávání, je to tedy v souladu s umluvou 98, ale také jsou zde zásady svobody združování v podnicích a tato změna představuje eh, vlastně maximální pokrok, kterého tato země byla schopna dosáhnout v roce 2019. Bylo to založeno na politickém kompromisu, k němuž došlo na politbyru, což je nejvyšší rozhodovací orgán země. Chtěla bych ještě říci, že ale od roku 2019 se Větnam eh, rozhodně nekopíruje cestu, jakou se třeba vydává Čína. Máme zde Eh, v roce 2000 budeme dále eh, diskutovat o eh, sektorálních a regionálních otázkách ale jakmile v roce 2021 budou možné vytvářet nové organizace pracovníků, tak jsem si jist, že budou mít dobré možnosti k tomu, aby rostly a pak, to, pak budou vytvářet různé sítě, budou se dále združovat a tím pádem bychom jim také mohli poskytovat podporu, aby dále rostly, jakmile tedy v roce 2021 budou moci eh, být zakládány. A jakmile dojde k tomu pokroku, tak už to nebude možné zvrátit a to z celé řady důvodů. E, do roku 2018 měl e, Větnam pouze málo e, mezinárodních závazků, které musel dodržovat, ale od roku 2021 to bude jiné, protože v lednu 2019 vstoupilo v platnost partnerství trans pacifické dále. Co se týče ratifikace umluvy 98, tak eh, mm, podpůrné orgány nebo dozorčí orgány MOPu zřejmě přinesou své první posouzení. Eh, bude zde první zpráva 1. září 2021 a také zde bude široká škála dialogu v rámci právě mm, dohody o volném obchodě mezi Evropskou uní a Větnamem. Bude zde, budou zde také různé orgány dohledu a řešení sporů. A já jsem si jistý, že tyto různé způsoby dohledu a dozoru eh, udrží Větnam na té cestě k tomu, aby plně eh, respektoval své mezinárodní závazky. MOB má duální eh, mandáty. Za prvé musí se snažit ze všech sil, aby byly zajištěny zásady konvence 98 a 87 a také ale poskytuje různé partnerství a podporu, technickou podporu Ehm, posilování kapacit, které se, týče, které se týká svobody združování a také kolektivního vyjednávání. Já jsem si jist, že podpora ze strany Evropské unie a její aktivní úloha také povede k poskytování asistence a také k tomu, že zde budou dodržované silné monitorovací funkce a že to tedy také pomůže eh, s touto agendou. Nyní tedy pan Tim de Mayer. Pozitivní dopad eh, dohody EFVTA Eh, v posil ve určitém stimulaci politického závazku ohledně těchto mezinárodních pracovních standardů je již teď hmatatelný ještě předtím, než byla tato dohoda ratifikována. Například pouze v roce 2019 Větnam ratifikoval tři umluvy MOPu, Týkalo se to osob se zdravotním postižením, týkalo se to veřejných služeb zaměstnanosti a ta nejnovější se to byla jako, e, umluva 98, která se týkala ochrany diskriminace z důvodu združování e, v odborech a také se to týkalo prosazování kolektivního vyjednávání. K těmto ratifikacím došlo poprvé od roku 2014 a byla zde také velice důležitá první, vlastně byla zde první ratifikace základní úmluvy od té doby, kdy byla ratifikována v roce 2007 úmluva proti nucené práci. Takže celkem Větnam ratifikoval 24 úmluv, což je e, pod průměrem světovým, ale nad průměrem e, azijsko-tichomorského e, regionu. ILO a Molisa také spolupracují na, jsou to vlastně sociální partneři eh, ve Větnamu a spolupracují na speciální strategii, které říkáme 30x30. Eh, Je to strategie, která by chtěla, aby Větnam ratifikoval do roku 2030 30 úmluv MOPu, včetně eh, všech osm těch základních úmluv. Jsou tam různé technické standardy, které se týkají třeba stanovování minimální eh, mzdy, minimálních standardů pro sociální zabezpečení, mateřské ochrana matek na pracovišti. A dnes, eh, pokud by tedy také zde pokud, pokud by se také eh, umluvy, které se týkají bezpečnosti zdraví a ochrany na pracovišti, měly stát těmi základními konvencemi, tak bychom je také chtěli ratifikovat. Je také jasné, že s ratifikací a prováděním e, umluv 87 a 105, což jsou ty dvě zbývající, se dostáváme do politicky nejobtížnější fáze reformy trhu práce, protože tyto standardy se týkají právě občanských svobod a politických práv. A jak všichni víme, tak tato, tyto svobody a tato práva stále ještě sebou eh, nebo vytvářejí různé pochyby, eh, zda tam bude dostatečná politická vůle k této reformě. Nedávno schválený zákonník práce však podle našeho názoru skutečně otevřeně otevírá možnost, eh, aby zde vznikala nezávislé organizace zastupující pracovníky na úrovni pracovišť nebo firem. A samozřejmě, že celá ta reforma nebude dokončena do té doby, než eh, zde bude také ještě eh, eh, než se k tomu tedy ještě vyjádří orgán Větnamského všeobecné konfederace práce. A my, nebo MOP bude určitě stále bojovat za to, aby došlo k ratifikaci umluvy 87 v roce 2021 a chceme, aby byl zachován pokrok, k němuž eh, zatím došlo po schválení zákonníku práce. MOP bude také pomáhat eh, s navržením prováděcí legislativy, která se týká zákonníku práce, což bude velice důležité, protože je tam ještě mnoho podrobností, které se musí um, nějak eh, definovat a stanovit. Eh, MOB bude také monitorovat, zda eh, je, nebo tedy monitor bude, pardon, Mezinárodní organizace práce bude monitorovat počet těch nových eh, organizací. Doufáme, že jejich počet bude narůstat a že se tedy mm, oni se budou registrovat u Ministerstva práce a sociálních věcí. Budeme také monitorovat, zda tato organizace zastupující pracovníci skutečně dokážou dobře bojovat za mm, svá práva, hlavně právo kolektivního vyjednávání eh, na úrovni podniků a budeme také dohlížet na to, zda dochází k dobrému řešení případných pracovně právních sporů. Takže ještě potřebujeme hodně navýšit eh, fungování našich kapacit. Já bych také při této příležitosti chtěl poděkovat Evropské unii za jejich podporu, kterou nám v této, eh, v této věci poskytuje a kterou ještě nadále bude poskytovat. Ratifikace umluvy 105, což je další velice důležitá umluva, která se týká nucené práce, je velice důležitá, protože skutečně Eh, efektivně zakáže Větnamu používat nucenou práci. Eh, týká se to i mm, toho, že, že, že vlastně se využívala nucená práce nebo nucené vzdělávání vlastně z politických důvodů. Takže z toho důvodu tato ratifikace bude takovým, eh, takovou zkouškou zda opravdu dochází k větší politické svobodě. Jsme si jsme přesvědčeni, že Větnam příští rok tuto, konvent, tuto umluvu podepíše, pardon, že ji ratifikuje. V roce 2007 již byla tato uh, umluva eh, předložena k ratifikaci, ale na poslední chvíli byla stažena, takže nevíme úplně z jakého důvodu. Možná tam byl určitý strach Eh, který se týkal právě těch politických a občanských práv. Eh, takže eh, tato umluva říká, nebo tedy v roce 2015 byl také pozměněn trestní zákonník, který říká, že nucená práce se trestá buď pokutou 2000 8500 eur, anebo trestem odnětí svobody na 6 měsíců až na 12 let. Domníváme se, že tato eh, dohoda EFVFTA představuje jedinečnou možnost, jak také postoupit s reformami i v oblasti mm, pracovně právní. A myslím si, že také je dobré zdůraznit, že na rozdíl od podobných takových závazků v rámci třeba toho transpacifického partnerství, tato dohoda s Evropskou unii se, eh, se zaměřuje přímo na ratifikaci mezinárodních standardů práce. Týká se to i těch technických umluv. A také mm, počítá s tím, že Mezinárodní organizace práce bude objektivně posuzovat eh, dodržování předpisů během postupu reformy. My tento postup vítáme, také mm, Víme, že občas naši obchodní partneři v minulosti byli trošku zdráhaví, myslím tím tedy obecně všichni naši obchodní partneři byli trošku zdráhaví v tom, aby eh, vymáhali pracovně právní klauzule ve svých bilaterálních eh, dohodách o volném obchodu. Takže Evropská unie by měla být eh, schopná možná aktivněji než dříve tyto klauzule prosazovat, pokud tedy nakonec bude tato dohoda o volném obchodu ratifikována. Nejnovější eh, novelizace toho zákonníku práce vlastně je mm, po té, co celý proces byl zahájen, eh, deset let poté, co Větnam vstoupil do Světové obchodní organizace, MOP eh, nám také poskytl velice podrobné písemné komentáře, které se týkaly toho původního návrhu. Pak tam také byly dvoutýdenní diskuse na mm, úrovni Národního schromáždění. Stále je tam ještě mnoho věcí, které nejsou úplně dořešené a ještě, ještě zbývá hodně, aby nakonec všechno eh, se to zavedlo do praxe. Kromě pokroku v oblasti eh, pracovně právních vztahů a kolektivního vyjednávání si myslíme, že bychom, eh, nebo že díky tomu se také posílí formální ekonomika, že se tam přesune více pracovníků a že také Eh, zahájíme snižování nerovností, které už více než 10 let narůstaly. A máme zde také mm, problém stárnoucí populace. Děkuji, říká pan předseda. Já vás bohužel musím přerušit, protože jsme se dohodli na začátku, že každý bude mít nějakou přiměřenou řečnickou dobu, takže už vás přerušuji a teď dám slovo dalšímu řečníku. Dangwa. Je to pan Papa Dangwa, který má sedm minut. Děkuji vám mnohokrát. Díky za možnost vystoupit k implementaci eh, závazku ze strany větnamské vlády v rámci kapitoly udržitelném rozvoji o dohodě o volném obchodu EU Větnam, která zatím musí být ratifikována Evropským parlamentem. Jde také o ratifikaci umluv 87 a 105 Mezinárodní organizace práce Vláda schválila 6 z 8 úmluv ILO. Je to úmluva 98 o kolektivním vyjednávání, která vstoupí v platnost 5. července 2020. Ehm, vláda ratif- eh, reformovala zákonník práce, aby odpovídal závazkům v rámci úmluvy 98 očekávání, což je zároveň výzva. Zda eh, tento závazek bude realizován také v praxi. Co se týká ratifikace umluv 105 a 87, závazek vlády je ratifikovat do roku 2021 a 2023. Nejsem si vědom toho, že by tento závazek byl formálně komunikován Mezinárodní organizaci práce, a nebo zda už začaly nějaké konkrétní kroky tímto směrem. Zároveň s základními umluvami členské státy Mezinárodní organizace práce mají e, závazek respektovat principy svobody schromažďování a, a musí účinně uznávat kolektivní vyjednávání. Zdá se, že v této oblasti se zatím e, nic moc neposunulo, aby se zajistilo, že bude existovat obecná atmosféra, která bude respektovat svobodu schromažďování, svobodu vyjadřování, eh, svobodu združování se a právo na eh, míromilovný protest. Hospodářský růstový model vlády ve vysoké, v oblasti vysoké produktivity eh, znamená, že musíme ještě přísněji dohlížet na jednotlivé kroky podnikané vládou, tak aby zajistila zajistila náležité podmínky a respektování mezinárodních standardů práce. My to vnímáme tak, že sledování tohoto modelu zvyšuje riziko porušování pravidel na trhu práce. Sociální partneři eh, tím pádem musí velice pečlivě dohlížet na dění, podobně jako občanská společnost. Sociální partneři a občanská společnost musí mít svobodu schromažďování, musí mít přístup ke kolektivnímu vyjednávání, aby se zabraňovalo tomu, že se budou objevovat eh, dolů tlačené platy, zneužívání pracovníků, rizika na pracovišti a dlouhé pracovní doby. Bude to také znamenat, že budeme muset zřídit mezinárodní eh, nezávislé dohledové instituce na trhu, které budou zajišťovat dodržování všech ustanovení kapitoly o udržitelném rozvoji EVFTA. Aktuální snaha vlády se soustředí na pracoviště v průmyslovém slova smyslu. To je vítáno a je potřeba to dále podporovat. Ovšem e, zaměřuje se to pouze na průmyslové vztahy. Nový zákonník práce má jednu takovou základní vlastnost a to, že uznává právo na kolektivní vyjednávání na pracovišti. Přičemž to přichází s právem uspořádávat nebo pořád združovat pracovníky do různých organizací. Jinými slovy, pracovníci si mohou vybrat, kdo je bude zastupovat na e, pracovišti, ať už to bude na federální úrovni, tedy federální odborový svaz, anebo zda budou zastupováni nezávislými odborovými svazy. Tím se má posílit svoboda na pracovišti a má se vytvořit stabilní atmosféra práce. Ovšem jsou zde určité výzvy. Vztahy, které budou existovat mezi VGCL a místními odborovými organizacemi, jsou nejasné. Místní organizace možná nebudou moci formovat eh, regionální, místní, provinční nebo národní organizace, aniž by byly v souladu s VCGL což se děje navzdory tomu, že zákon poukazuje na rovnost mezi VGCL a ostatními svazy a zajišťuje také možnost prodlužovat kolektivní smlouvy. Je eh, hodně varující, že podmínky pro registraci a provozování těchto alternativních svazů nejsou zatím vůbec jasné. Přičemž eh, státní agentura má provádět hlavní řídící funkce a je zatím ne, úplně jasné jak. Revidovaný zákonník práce rovněž obsahuje ustanovení na ochranu všech pracovníků, včetně pracovníků v neformální ekonomice na jednu stranu, což je dobře, ale je to aniž by zároveň zajistil, že tyto ochranné prvky budou zajištěny v rámci nezávislého dohledu nad trhem, jako například eh, inspektoráty ochrany zdraví a bezpečnosti při práci nebo um, inspektoráty práce. Bez takovýchto a dalších institucí budou práva pracovníků, jejich zdraví a bezpečnost a právo na dobrovolnou práci eh, v praxi podkopávána. Je jasné, že zde jsou určité legislativní mezery podle vlády je v podstatě v procesu přípravy 18 nebo více dalších dekretů, které to mají pokrýt. Je důležité poznamenat, že takovéto doplňující dekrety jsou stejně důležité jako podkladná legislativa. Musí zajistit, že se budou splňovat mezinárodní standardy práce. Mimo pracoviště zatím neexistuje žádný rámec pro združování a angažování organizací pracovníků, aby se mohli svobodně formovat a na národní úrovni prosazovat hospodářsko-sociální zájmy pracovníků. Právo na schromažďování je zatím velice slabé, není možné připojovat se k nezávislým odborům, není právo na mírumilovné protesty a na schromažďování se, na združování se. To jsou všechno otázky, které se mohou vyřešit jako součást reformy kterou eh, v oblasti eh, odborového práva očekáváme. To, že tato svoboda neexistuje v praxi, znamená, že de facto neexistuje ani na papíře, protože jakákoliv její formulace je bezvýznamná. Za takových podmínek eh, je situace velice nebezpečná. Závazek vlády ratifikovat umluvu 87 tím pádem musí být realizovan ještě před rokem 2021. Probíhající reformy a aktuální setrvačnost znamenají, že není důvod zdržovat ratifikaci umluv 87 a 105. Na závěr mi dovolte říci, že v rámci svých závazků v EVFTA musí větnamská vláda vypracovat plán, který bude detailně popisovat potřebné institucionální kapacity na implementaci reform, které vláda zahájila. Zejména co se týká zprávy pracovního práva, nezávislosti odborů, inspektorátů práce, monitorování podmínek na pracovišti, kolektivní vyjednávání, otázky řešení sporů, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, národní a místní úroveň zprávy těchto mechanismů a mezinárodní systémy. Vláda musí jasně spolupracovat s ILO na ratifikaci e, úmluvy 87 a 105. Tuto ratifikaci lze podpořit konkrétními naplánovanými kroky, abychom urychlili provádění těchto opatření a zajistili lepší plnění závazků umluv Mezinárodní organizace práce. Mezinárodní organizace práce naopak musí větnamskou vládu aktivně podporovat a všemi prostředky je potřeba zajistit, aby tyto otázky byly součástí toho všeho, co bude revidovat specializovaná komise příští rok. Na závěr mi dovolte říci, že ITUC společně s VDCO musí poskytnout potřebnou podporu, aby se zajistilo, že budeme mít kapacitu zvládnout celý reformní proces a to takovým způsobem, který skutečně bude chránit práva a zájmy pracovníků. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám. Tak, tolik tedy vstupy do diskuse. Pan Bružová nahradí pana zpravodaje Sabadiu. Děkuji. Pokud dovolíte, přečtu vám sdělení našeho zpravodaje. Tedy, vážený pane předsedo, vážení hosté, dámy a pánové, jsem velice rád, že probíhá tato výměna názorů, zejména v této naprosto zásadní chvíli, kdy finalizujeme ratifikační proces dohody o, o volném obchodu a investicích s Větnamem. Některé z vás jsme si již vyslechli minulý měsíc na návštěvě Větnamu, ale chceme získat více informací. Potřebujeme cené příspěvky, názory a zkušenosti, abychom nejenom odvedli svou práci, ale abychom ji odvedli správně. Je velice důležité, abychom se zaměřili na nejnovější vývoj ve Větnamu na analýzu nově přijatého zákonníku práce, ale to samo o sobě nebude stačit. Musíme zhodnotit právní nebo praktická opatření ve Větnamu přímo v terénu, která budou zapotřebí a která, ke kterým se naši větnamští partneři zavázali. Jsou zde tři otázky, pane předsedo. Za prvé, na Eurochambre. Eh, eh, Jsou firmy připraveny pro provizorní vstoupení v platnost víme, že eh, měli dost času na to se připravit. Myslíte si, že je potřeba udělat více co do zvyšování povědomí ohledně těch podmínek, ohledně příležitostí a výzev, které tato dohoda znamená? Za druhé, jak jsme daleko v přípravě eh, domácích pracovních a poradenských skupin. Jaké je hodnocení Mezinárodní organizace práce z tohoto hlediska? A na komisi dostáváme alarmující e-maily o obchodních, obchodním deficitu, který máme s Větnamem. A údajně se věci po ratifikaci této dohody ještě zhorší. Je to pravda? A pokud ano, jaká jsou v této oblasti vaše očekávání? Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám a teď tedy stínový zpravodajové za EPP pan Winkler. Thank you very much, uh, chairman. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Chci všem poděkovat za velice cené prezentace, jak z obchodní komory Mezinárodní organizace práce a Konfederace odborových svazů. Děkuji vám všem za to, co jste zde řekli. Myslím si, že za EPP Za EPP chci říci, že si vážíme komunikace a vůbec hodnocení celé situace, zejména ze strany Evropské obchodní komory. My v EPP se rádi zaměřujeme na ty tři důležité pilíře, tři významné linie, tedy hospodářský dopad, prosazování změny ve společnosti, protože chceme zajistit změnu tím, že budeme prosazovat naše evropské hodnoty, přičemž naším nástrojem bude ta nová dohoda. A za třetí, a to je velice citlivé téma, ale velice důležité, a to jsou geopolitické otázky. Toto je možná druhý den fungování nové Evropské komise, která má být komisí geopolitickou. Nejsem si jist, zda to z nás dělá geopolitický parlament, to ještě uvidíme, ale jsem si jist, že mnoho geopolitických otázek bude mít své místo v rámci diskusí, zejména zde ve výboru pro mezinárodní obchod, protože mezinárodní obchod to jsou ty nástroje, které máme v rámci intervencí i v těchto velice složitých otázkách. Dovolte mi tři stručné otázky. Nejprve na eh, obchodní komoru. Má otázka je, v souvislosti tedy s tou mocí něco změnit ve společnosti prostřednictvím této dohody o volném obchodu. Chci se zeptat, jak to bude s, se sociální odpovědností podniků našich firm ve Větnamu? Můžete mi dát nějaké argumenty v tom smyslu, že dodržujete své závazky v této oblasti i ve Větnamu? Samozřejmě máte tam obchodní příležitosti, to ano, ale máte také, nebo berete vážně, berete na sebe určitou společenskou odpovědnost? Tolik má otázka na vás. Co se týká ILO, Děkuji vám velice za eh, to, co jste řekli na téma té filozofické podstaty. Byl to, myslím, pan Lee, kdo to řekl, že to je vlastně filozofický problém, eh, co se týká kompatibility socialistického systému a svobody združování, svobody schromažďování. To bude jistě do budoucna výzvou. To je jasné. Samozřejmě Větnam je poměrně složité prostředí. Když si vzpomeneme na dobu před jenom 40 lety, tak eh, před 40 lety oni měli problém se životním prostředím, to byly ještě následky války a byl tam velký problém s postiženými osobami, eh, což je důležitý problém i dnes. Takže má otázka je, Eh, myslíte si, a vy jste to panelí také zmínil eh, v rámci toho prostředí Jižní Korea, Japonsko, Singapur, myslíte si, že Větnam může být jakýmsi motorem pro pro um, zlepšení podmínek pracovníků, podmínek na pracovišti a vůbec lepšího respektování umluv ILO? A pak ještě na komisi velice stručná otázka, jenom bych zopakoval vlastně otázku pana zpravodaje eh, na téma toho obchodního deficitu. Jak, jsme, jak moc dobře jsme připraveni, protože eh, se hovoří o tom, že tam přijdou produkty z Číny, jak jsme připraveni tyto problémy řešit? Děkuji vám mnohokrát za socialisty a demokraty, paní Kirten Darling. Um, and thank you very much. Děkuji za slovo. Chtěla bych nejprve poděkovat všem našim hostům za jejich prezentace, které byly eh, velice obsažné a myslím si, že eh, teď eh, to vyvolává mnoho dotazů. Je jasné, že revidovaný zákonník práce je výrazný krok vpřed. Navíc to byla také i velká část naší práce, té delegace, která navštívila Hanoj. Tehdy jsme zdůrazňovali, jak je to důležité Um, aby došlo k této novelizaci. Také bych ještě chtěla říci oficiálně, myslím, že to bylo to, co řekl pan Lee, říkal, že je zde velice silná spolupráce mezi EU, MOPem a mezi větnamskými ministerstvy a i dalšími aktéry. A eh, hovořil o tom, že vlastně právě to tedy má posílit tu cestu k ratifikaci umluv a také, že to i vedlo k tomu, k té revizi zákonníku práce. Takže to je velice dobré. Na jedné straně technická asistence a na druhé straně tato podpora. Já se ještě vrátím k tomu, mám tři otázky. Otázka na eh, obchodní komoru. V Evropském parlamentu už mnoho let mm, řešíme eh, do, ty kapitoly obchodních dohod eh, a Eh, jsou tam ty různé klauzule a přemýšlíme o tom vlastně, jak zlepšit jejich vymáhatelnost. Možná by pro nás bylo zajímavé vyslechnout si od vás, od vás jako od eh, partnerské země, jak tedy ještě vylepšit, nebo co udělat k tomu, aby bylo možné vylepšit vymahatelnost klauzulí, které se týkají udržitelného obchodu. Dám vám konkrétní příklad. V květnu Národní schromáždění ve Větnamu vedlo diskusi a mm, týkalo se to nucené práce používané jako forma trestů. Tehdy tedy tam vedla tato diskuse. Myslím si, že by bylo docela e, zajímavé slyšet, co k tomu vlastně říkali e, evropské podniky nebo evropská podnikatelská sféra k této situaci ve Větnamu a sta tam e, byl někdo, kdo mm, nějaké země sta to hájili, nebo sta vlastně některé evropské země se třeba do té diskuse zapojili, sta tam vyjádřili stanovisko, protože si myslím, že ta otázka e, nucené práce, co by formy trestu, to je také důležitá věc. A co se týče e, Mezinárodní organizace práce, tak ještě jednou se vracím k tomu, jak jste upozornila to, že jste spolupráce mezi EU, MOPem a větnamskými orgány. V Evropském parlamentu přemýšlíme o tom, jak můžeme zaručit, že také vlastně díky tomu ratifikačnímu procesu můžeme ještě posílit tuto spolupráci. E, samozřejmě, dokud k té ratifikaci ještě úplně nedojde, tak tam vlastně je určitá možnost působit, máme, je tam vlastně máme určité páky ale je důležité možná, aby tam byla nějaká jasná cestovní mapa, která by stanovila harmonogram, časový harmonogram nejenom té ratifikace, ale také těch doplňujících prováděcích opatření, protože už to také zaznělo, že ta prováděcí opatření jsou stejně důležitá jako ta samotná ratifikace. Takže jak by vypadala taková cestovní mapa? Eh, kdo by vlastně se měl účastnit té přípravy, aby byla zaručena tato spolupráce a její trvání? A pak mám ještě eh, otázku na pana Papudagu vy jste zdůraznil, že jsou jste problémy vlastně s tím, že je zde ta svoboda združování a na druhé straně jsou zde vlastně ty politické a občanské svobody a práva. Říkal jste, že zde panují obavy, které se týkají toho, že může dojít ke stlačení mest směrem dolů, eh, až zde bude to kolektivní vyjednávání. Pokud ta situace bude roztřištěná, pokud té bude roztřištěné zastoupení zaměstnanců, pokud tam nebude dobré sektorální nebo regionální zastupování, my to všichni známe z historie našeho um, hnutí odborového. Takže jak je, možné, jak je možné zabránit tomu negativnímu dopadu, který by vlastně mohl nastat na místo toho pozitivního dopadu? na pracovně právní vztahy a oživení a posílení pracovně právních vztahů i celého toho pracovního prostředí. Děkuji, nyní paní Karen Kacpur. Děkuji, já budu hovořit švédsky. Pane předsedo, vážení posluchači a samozřejmě vážení hosté, ráda bych nejdříve poděkovala za naši návštěvu, za to, že jsme mohli navštívit Větnam a bylo to velice zajímavé a z mnoha ohledů velmi cené. Bylo krásné navštívit Hanoj před těmito důležitými rozhodnutími, které jsou nyní před vámi. V zásadě jde o obchod a ten chceme všichni podpořit. Obchodní dohoda je způsob, jak se vzít eh, navzájem za ruce a důležité je, aby ten obchod byl odvíjen na základě společných podmínek dojednaných a základních hodnot. Obchod má sloužit růstu, to tež slouží také Ehm, by měl, platit také, že by měl sloužit pro práci a vytváření blahobytu v obou zemích a obchod je také důležitým nástrojem pro více udržitelnosti. Dnes máme v dohodě jasné kapitoly, které stanovují, že máme společný pohled na klima a tuto problematiku. Máme dohodu, která je důležitá také proto, abychom mohli lépe a těsněji spolupracovat i s ohledem na klimatickou dohodu. Sociální aspekty jsou samozřejmě také velice nezbytné právě v takovýchto obchodních dohodách, jako je dohoda s Větnamem. A velmi mě potěšilo, když jsem se doslechla, že eh, se ve Větnamu pokročilo, bude tady informace o vize pozitivním vývoji, zejména s ohledem na ratifikace všech těch odpovídajících úmluv MOP že je tady snaha posílit práva na trhu práce a také sociální udržitelnost. Proto, aby sociální udržitelnost na trhu práce mohla fungovat, musí být růst. Růst, který půjde ruku v ruce se svobodou slova, svobodou vyjadřování a také samozřejmě s možností se organizovat, mobilizovat a jednat o problematice. To jsou výzvy, které před námi jsou, kterým čelíme a tady jsme právě se teď dozvídáme, že Větnamské národní shromáždění dospělo k mnoha důležitým rozhodnutím. Ovšem, eh, za druhou stranu přicházejí z Větnamu i signály, které nejsou pozitivní, které jsou dokonce velice šokující. Týká se to zejména základních práv a svobod. Například to, že došlo k vyhnání určitých aktivistů a obdobné incidenty. Já se tedy ptám, jakou roli hrajete či budete hrát, až půjde o provádění veškerých těch záměrů, které jsou schrnuty v úmluvách Mezinárodní organizace práce. To vše se samozřejmě týká legislativy. Nejdříve to musí být implementováno prostřednictvím odpovědějících zákonů, ale pak pak tedy, jak se bude jednat. Chcete posílit jednak možnosti jednotlivců, ale také možnosti organizací, které stružují pracovníky. Jak vy se budete zasazovat o to, aby měli lidé k dispozici dostatečné know-how, aby věděli, jak vypadá jejich situace s ohledně práva? A dále, co Eh, jak se stavíte k problematice svoboda slov, svobody slova vyjadřování, schromážďování? To je důležitá otázka nejenom pro zaměstnance, ale také pro zaměstnavatele, neboť si jistě všichni přece přejeme o efektivní a dobře fungující ekonomiku. Ráda bych také věděla, zda máte nějakou mapu, časový harmonogram těch následujících těch etap, které tady není budou následovat proto a které zajistí to, aby dohoda byly a veškeré další umluvy byly také dodržovány. To je důležité jak z hlediska ekonomického rozvoje, tak z hlediska naší snahy o to, abychom žili ve světě, který bude udržitelný. Proto by mě to velice zajímalo a ráda bych věděla, jak na to nahlížíte. Děkuji mnohokrát. Děkuji za zelené. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit francouzsky, takže já už se omlouvám, že tady budu hovořit ve francouzštině a bych, asi bych vám doporučila, abyste si vzali sluchátka. Děkuji za slovo a budu postupovat podle toho, eh, v pořadí těch řečníků, jak vystoupili, takže nejdříve ta obchodní komora. Vy jste zmiňovali, že tato dohoda je zásadní z geostrategického hlediska, také s ohledem na region ASEANu. No, to chápu, také chápu, že je to šance pro to, aby EU hrála důležitější roli v regionu, zejména s ohledem na tu regionální konkurenci, která tam je. Jak tedy bude vypadat ten ekonomický dopad? Jak to vypadá, jak vypadá odhad Evropské komise? Já tady musíme realizovat to, co jste vy, vy tady řekl k tomu pozitivnímu ekonomickému dopadu, neboť se zdá, že spíš přijde, dojde k posílení deficitu obchodní výměny. I vy jste tady něco řekl, já mám jiné informace v tomto hledu. Dále, jak to vypadá s tou řádnou péčí, co se týče našich evropských podniků, jaké závazky vzali naši, či vezmou na sebe naše evropské podniky v rámci jejich budoucích investicí ve Větnamu. Dále, respekt eh, práv pracovníků například na misi, ale také například dětskou práci. Dále jste hovořil o tom, že uvádíte v praxi do, m, mm, dobrý mechanismus řešení spojů, ten se týká právě přímých zahraničních investic. Jaké studie mohou podpořit ty informace, které jste nám tady dali? Jak tedy více podpořit přímé investice právě ve Větnamu? A dále, co si myslíte o nutnosti, už se o tom hovořilo, nutnosti, aby existovala reforma trestního zákonníka, která tedy bude předcházet implementaci dohody. Dobře, všichni víme, že ta reforma není zatím. A pokud tady nebude odpovědající reforma trestního zákonníku, tak i když se přejmou veškeré ty reformy zákonníka práce a e, těch umluv MOP, tak to prostě nezaručí odpovědající úroveň práv e, odborářů a dalších e, oblastí. Jak to tedy vypadá s reformou trestního zákonníka? my nejdříve musíte zajistit svobodu zrušování a pak můžete teprve implementovat umluvu MOP. V roce 2016 se zdalo nepředstavitelné, že Větnam půjde tak daleko. Ehm, jak to ale vypadá s nevládními organizacemi? O tom jsme tady dnes neslyšeli. Já bych tedy rád, eh, zda si vyslechla odborné informace jako dnes právě i ze strany odborářských organizací a nevládek. Vy říkáte, že zákonních práce dává dobrý manevrovací prostor jak podnikům, tak celým odvětvím. Já nevím, podle mě to zcela neplatí. A dále máte nějaká konkrétní čísla? Vy jste nám říkali, že nám právě poskytnete aktualizované údaje, které se týkaly dětské práce, takže já bych ráda věděla, zda tedy máte takováto aktuální čísla, která jasně prokazují, že dětská práce e, se snižuje, že je čím dál tím méně. A co se týče toho, co řekl pan Duncan. Já bych tady ráda vypíchla, že většina těch otázek, o kterých hovoří, jsou také naše, které si, tedy problémy, kterými my na skupině zelených se zabýváme, otázky, které si klademe. A proto jsme tady m, mm, přišli s možností, abychom to zpracovávali po etapách a abychom zajistili to, aby parlament mohl dělat monitoring toho vývoje. To, co jsem dnes slyšela, mě prostě neuklidnilo, zejména z hlediska té radikálnosti těch reform co se týče základních práv obyvatelů Větnamu. mám tím na mysli pouze pracovníky, a mám tím taky na mysli například svobodu slova, jak se o ní hovořilo. A dále se mi nelíbí to, že vyjednávací proces, který probíhá, e, tedy stále probíhá, navzdory tomu e, dochází k dalšímu zatýkání politických aktivistů. Tedy zdá se mi, že větnamský režim neukázal příliš mnoho snahy o vylepšení lidskoprávní situace. A my tedy jako parlament bychom měli vyčkat na to zlepšení té situace a pak teprve přistoupit k ratifikaci dohody. Takže by mě zajímalo, jak to vidíte vy, ale já říkám, toto je postoj skupiny zelených, to opakuji. Podle mě je tato etapa pouze jednou z etap procesu, který by měl probíhat, takže je třeba, abychom i nadále na tom pracovali. Myslím si, že náš parlament je ochoten s vámi spolupracovat tak, aby se zlepšila situace na místě, ale pro nás je to tedy důležité a předchází to ratifikaci obchodní dohody. Děkuji. Za ID to vezmu já. My jsme obecně pro tuto dohodu o volném obchodu. Vnímáme ty příležitosti pro Evropskou unii a samozřejmě pro Větnam. Jeho východní Asie je region, který se rozvíjí. Je to region, kde je velká míra růstu a víme, že hospodářský růst vede ke změnám v politice a přináší více individuálních svobod. Kromě toho v obchodních dohodách eh, vnímáme i vedlejší účinky, nevnímáme obchodní dohody primárně jako něco, co se používá pro prosazování politické agendy. S tím mám jen velice stručnou otázku na obchodní komoru. Jsou nějaké záruky eh, duševního vlastnictví pro vaše firmy ve Větnamu? Protože toto je jeden z nejvážnějších problémů, který vidíme v Číně, Můžete nám říct si něco o tom, jak vypadá situace ve Větnamu, respektive jak je jiná oproti situace v Číně? A možná byste mohli o něco více rozvést, jak jsou chráněny zahraniční investice a jaké jsou možnosti transferu zisků, nebo zkrátka dobře peněz, z Větnamu pryč. Jsou zde nějaká měnová omezení, když chcete zisky transferovat pryč z Větnamu? A nebo tato dohoda a aktuální právní systém umožní evropským investorům své peníze z Větnamu vyvést? Děkuji. Děkujeme. Za GUE Manuel Borel. Děkuji, pane předsedo, a omlouvám se našim hostům, že jsem k ním obrácen zády, to není příjemné ani pro mě, ani pro vás, ale je to lepší pro tlumočení. Pan Winkler řekl, že to bude geostrategická a geopolitická dohoda. Jistě má pravdu. Já se k tomu nechci vracet, ale položím takovou otázku, která se samozřejmě bude týkat ekonomických a sociálních témat. Za prvé obchodní komora se vyjádřila tak, já jsem to pochopil, že eh, ta rychlost růstu na ně udělá velký dojem. Ve Větnamu samozřejmě to je skutečně obrovská rychlost růstu. Zdá se, že Větnam je takový mnohou továrnou světa. To se asi líbí mnoha evropským podnikatelům, ale na druhou stranu já tady vidím, že náš zpravodaj ve svém textu relativně stručný a říká, že Větnam je jistě konkurenceschopný, ale zejména z důvodu toho, že platí velice nízké platy. Eh, já tady mám toho jisté obavy, pokud se podíváme na obchodní bilanci EU s Větnamem, tak tady byl deficit 5 miliard eur v roce 2008 a 30 miliard eur v roce 2017. Jaký to bude mít tedy dopad? A 40 miliard eur to bude asi v roce 2035, takže to asi není situace win-win. A já se tedy ptám obchodní eh, komory na toto. Nemáte pocit, že tady vyplývá z této dohody riziko, že ta riziko velice zrychlí delokalizaci a potlačování pracovních míst v evropském průmyslu, zejména v textilním průmyslu? Momentálně tady máme v Evropě 2 miliony pracovních míst v tomto odvětví a já tady vidím velké riziko, že tento sektor, ale i další, eh, potom z toho budou mít velkou nevýhodu z této dohody. A dále veřejné zacházky, tam se také obchodní dohody, tam, když jsou úspěchy, jsem tomu rád, zejména se to týká transparent transparentnosti a nediskriminace. Já vím, mnoho trhů bez veřejnými zacházkami bude tedy v příští době již otevřeno a přípustno, ale když se podívám na ty způsobilé eh, o zakázky, tak vidím, že je to velice vysoká úroveň. Vůbec se to nesnížilo, nebo velice postupně se to bude snižovat asi během 15 let. Tady hovoříme o Prahu 40 miliard eur. Nemáte spíš pocit, že tady naše podniky nebudou mít přístup k, trhu s veřejným zakázkům, ehm, nebo budou jenom v případě, že to budou teda nějaké obrovské mega kontrakty, takže třeba malé a střední podniky z toho nebudou mít žádný profit. Momentálně tedy nevím, zda budou mít nějakou výhodu z té dohody. Já jsem asi nepochopit všechno. My tady máme dohodu zprávu, která říká, že Umluva 87, to jsou ty odboráři, bude plně se uplatňováno až v roce 2023, ale vy tady někdo z vás řekl, že to bude rok 2021, takže já přesně nevím, jak to je, ale stejně tam vidím rozpor. Vy říkáte, že je tady umluva o tom o svobodě odboru, až to už to bude 21, 23, 23. Tak eh, to tedy bude odsunuto. Některé další umluvy přijdou, budou v to splatnost již nyní. E, zejména se to týká toho kolektivního vyjednávání, pracovní právo, který bude takto napojeno na kolektivní vyjednávání, tady se říká, že to budou ty oficiální odbory větnamské komunistické strany, ale jak to bude s těmi nezávislými odbory, které se možná otvoří až později? Takže to je má otázka na MOP. Další otázka, vy jste tady na to tak trochu naráželi. Dlouho bychom tady mohli diskutovat o umluvách MOP. Ale já si myslím, že i když vy všechny ratifikujete a tak dále, nezměníte ten trestní zákonník, a nevládní organizace to říkají, ty říkají, že pokud že v tom trestním zákonníku zůstávají všechny ty články, které kriminalizují pokojnou kritiku vlády, tak vlastně nebude vůbec možné plně oplatňovat ve Větnamu veškerá ta práva, která vyplývají z úmluv LMOP, například stránek 117 Tady je trest za to, že někdo dělá propagandu proti socialistické republice Větnam. Ale pokud děláte stávku, no tak to také může být propaganda proti socialistické republice. A nebo je tam další článek, že jsou trestné veškeré aktivity, které se obracují proti vládě lidu. No mm, před u nás v Evropě odbory velice často protestují proti projektům vlády. Máte pocit, že mm, toto tady bude zásadně vyřešeno, takže vlastně všechny stávky a všechny protekci by mohou být vnímány jako něco, co se obrací proti režimu a tím pádem to bude trestné. Takže není možné, aby lidé, když stávkují, se vystavovali takovýmto rizikům. To prostě není, to není možné. Děkuji, to je z mé strany vše. Předseda, další řečník, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jedna otázka z mé strany. Tu bych ráda položila zástupci komise. Všichni se asi shodneme na tom, že si děláme trochu obavy, co se týče implementace veškerých ustanovení této dohody. Ptáme se, kom, se komise na tuto věc, jaké perspektivy, jaké možnosti vnímáte či vidíte v tom smyslu, že Větnam skutečně zřídí veškeré ty instituce tak, aby zaručil, že veškeré pokroky v oblasti pracovního práva budou skutečně realizovány a prováděny v praxi. My jsme si tady vyskytli zástupce odborového svazu, který říká, že pro ně bude obtížné vytvářet či nalézat nějaké partnerské organizace. A například svoboda združování, jak se to slušuje s tím, že reaktivně existuje, ale zároveň není svoboda vytváření odboru? Jak to tedy vidí komise? A dále, informace, které máme k dispozici, jsou stále znepokojující. Zejména se to týká ochrany soukromí. Jak tedy vypadá skutečná situace v zemi? Jak je možné zajistit, že veškeré základní svobody budou dodržovány? stejně tak, jako je to u nás v EU. A nyní ty časové harmonogramy, cestovní mapy, specifické programy, pomocí kterých se má zajistit, že veškeré závazky budou také implementovány. Je možné, aby se do toho zapojily také nevládní organizace na to vypracovávání těch cestovních map. Děkuji. Děkuji, takže já bych také chtěl ještě eh, chtěl, eh, měl jeden dotaz na Mezinárodní organizaci práce, pana Lio. Vedeme se mnoho diskusí o provádění zákonníku práce a provádění té ratifikovan, nebo těch provádění těch ratifikovaných umluv. Eh, Mohl byste udělat takový stručný seznam, jaké budou nejdůležitější kroky pro to provádění? Jaké budou třeba tři nejdůležitější kroky nebo tři nejdůležitější mm, akce, k nimž bude přistoupeno, aby byl dobře zaveden do praxe jak ten revidovaný zákonník práce, tak také ty nově ratifikované úmluvy MOP. Pak mám ještě otázku na komisi. Máme také různé ohlasy od odborů, že zapotřebí budování kapacit. A samozřejmě víme, že Evropská unie podporovala budování kapacit už o tom um, například hovořili i jste někteří mluvčí nebo zástupci MOP. Chci se zeptat, jaké zdroje má Evropská komise na posilování kapacit ve Větnamu. Jaké zdroje jste si rezervovali a jaké máte plány na posilování kapacit ve Větnamu eh, v souvislosti s tou ratifikací těch eh, umluv MOP? Já si myslím, že možná bychom teď mohli u těch odpovědí začít v opačném pořadí, takže nejprve dostane zástup, eh, slovo zástupce eh, Konfederace odborových organizací KOSu. Ano, děkuji. Takže já si nejprve myslím, že je důležité Eh, podívat se na to, abychom měli legislativní eh, předpisy nebo legislativní nástroje, které podpoří implementaci. A co se týče těch eh, umluv i MOPu, tak tam vlastně oni vlastně pracují společně. Takže je důležité brát to kolektivní vyjednávání ve spojitosti s ostatními tématy. A nemůžeme brát pouze jednotlivé podniky. Takže důležité, aby všichni měli prostor k tomu, aby se mohli spojovat, aby mohli společně vyjednávat a aby také mohli společně vymáhat ty věci. Myslím si, že také zde musí být určitý mechanismus pro stanovování mest, Takže jak bude vypadat takový mechanismus? Musí se stanovit, jak bude vypadat takový mechanismus, protože jste riziko, že pokud to necháte pouze třeba na jednotlivých odborech nebo na jednotlivém subjektu, tak pak tam nakonec může být jako výsledek nějaká taková, nějaký vágní vzorec, který nakonec může oslabit celý ten vyjednavací proces a nakonec to nebude užitečné. A k tomu potřebujeme právě budování kapacit, ať už ta jednání povedou odbory nebo někdo další, musí mít k tomu dostatečnou kapacitu. Takže zde v tom eh, také jako svidí určitou e, úlohu pro sebe a můžeme spolupracovat e, s dalšími organizacemi, které teprve třeba možná vzniknou během toho procesu. Já bych ještě chtěl, toto byla má odpověď, a já bych ještě chtěl k tomu dodat jednu věc. E, ten, musí zde být tedy mechanismus stanovování minimálních mzdy a ten mechanismus musí být e, funkční, musí být podporován. Takže je důležité, aby tam vznikl nějaký dobrý mechanismus stanovování mest, aby tam vznikly nějaké vzorce nebo nějaké výpočty. Děkuji. Nyní zástupce Mezinárodní organizace práce. Děkuji, pane předsedo. Já chci říci, že vím, že jsou zde různé názory, ale myslím si, že ve Větnamu máme určitou jedinečnou hodnotu. V současnosti tam neexistuje dostatečný veřejný prostor pro to, aby občanská společnost nebo nevládní organizace mohly vést co by rovný s rovným dialog eh, s vládou. Takže zde vlastně vznikne první fórum, kde budou nevládní organizace mm, zastupující ekologické zájmy nebo třeba pracovně právní zájmy a budou moci eh, jednat eh, s vládou. Takže já jsem si jist, že toto uskupení může přinést svou hodnotu. A vůbec eh, jde o to, že vláda už vlastně tomu začíná věnovat pozornost. Teď je důležité, s jakými kritérii přijdou, jaká budou kritéria pro to, kdo bude, nebo kdo se ty nevládní organizace bude v té Domestic Advisory Group. Ale zatím ještě mm, nedošlo k žádnému setkání, nebo zatím tam ještě něčemu nedošlo, takže k tomu se nemohu úplně vyjádřit. Za druhé, tak jste řekli, zda je vlastně zde, zda je to všechno kompatibilní s tím socialistickým systémem Větnamu. Náš ministr práce už na to vlastně odpověděl. On řekl, že to je kompatibilní. Respektive tedy uh, Polit, Byro, po té, co vlastně mu bylo řečeno, že tedy e, to je kompatibilní, tak vlastně tomu dalo své schvolení. A e, vlastně i ten sám ministr si tím nebyl jist, tak na to odpovědět a já vlastně jsem mu k tomu poskytla takové doporučení, že to je kompatibilní a na základě toho to bylo schváleno. Pak chci ještě říci, že bude um, ta nová svoboda združování, Větnam eh, se opravdu teď začíná silně odchylovat od Číny na té cestě. Dochází opravdu k rozšíření té trajektorie. Máme zde legislativní část eh, vlády, exekutivní část Větnam eh, byl i v minulosti více demokratičtější než třeba jiné země, ale vlastně dnes je to opravdu tak, že Větnam se vydává na takovou cestu, kterou si myslím bychom měli všichni podpořit. To jsem chtěla říci. Pak jste se ptali ještě na tu cestovní mapu. Eh, zatím já vám ještě řeknu dvě takové, no, takové příběhy. Eh, když zde byl ten nový zákonník práce, tak já jsem říkal, no tak možná bychom to mohli nějak oslavit, eh, třeba eh, dát si sklenku, ale ten člověk, který pracoval na tom zákonníku práce, vlastně neměl čas, protože tam ještě byla další ustanovení, byly tam určité překážky, Takže už vlastně Pak mám ještě druhý příběh, když jsem byl, v Bru- nebo teď jsem v Bruselu a zítra eh, se musím vrátit do Hanoje a setkám se se zástupcem nebo s ministrem eh, práce, abychom se právě rozhodli, jak budou vypadat ta další opatření. Takže chci říct, že už se chystají ty opatření. Také jste byla otázka, jaké budou prvky té cestovní mapy. Já si myslím, že je zapotřebí jak eh, se respektovat všechny ty hlavní myšlenky. Ne, trochu se porovnáváme Větnam a pak třeba ty další azijské země, třeba Japonsko a tak dále. A já jsem chtěl zdůraznit, že jste právě velice dobrá spolupráce mezi Větnamem, eh, Mezinárodní organizací prací a Evropskou unii, protože v případě Koreji, eh, Japonska nebo Singapuru, to tam nebylo takováto spolupráce mezi více aktéry. Takže tato, vypadá to, že tato spolupráce funguje a my bychom se měli zamyslet nad tím, jak to ještě zlepšit. Musíme zaručit, že co, vše, vše, co bylo ratifikováno a podepsáno, bude také provedeno a že se to bude týkat třeba i té kapitoly o udržitelném obchodu Toto všechno, eh, toto partnerství by také se mělo promítnout do té cestovní mapy v následných dnech a týdnech, o tom budeme jednat. A já také chci říct, že už jsem třeba, nebo hovořím eh, každý týden s eh, zástupci vyslanectví v Hanoji a v ostatní, ostatní země to tak neměli. Takže já chci říct, že opravdu jsme odhodláni a chci říct, že to, že jsme uzavřeli jednu kapitolu, to neznamená, že končíme. Znamená to, že chceme otevřít další kapitoly. Děkuji. Já také odpovím na pár dotazů, které zejména se týkaly Mezinárodní organizace práce, takže já možná to vezmu v opačném pořadí. Nejdůležitější kroky pro vedení těch základních umluv MOPů, já bych řekl, to, to hlavní úplně je vlastně takové nastavení mysli. Musíme, eh, bereme v úvahu pragmatický přístup Větnamu je opravdu dost těžké učinit různé změny, které jsou eh, důležité, které jsou nutné, ale je důležité, jak se změnit vůbec ten způsob myšlení. A to nakonec bude asi ještě trvat. Co se týče mm, pracovně právních vztahů, tak tady si myslím, že jsou tři nejdůležitější kroky, které souvisí tedy s prováděcími vyhláškami, jednak týká se to také registrace těch nových in, eh, nezávislých odborů. Dále zde musí být schopnost těchto nových odborů vyjednávat a vést ta kolektivní vyjednávání, protože kolektivní vyjednávání to je určitá dovednost. A za třetí je tam důležité opatření, které se týkají řešení sporů. Musí tam být eh, bude to v podstatě taková, celá taková nová oblast, která musí vzniknout. Také jste se ptali na to, na ten nový zákonník práce a jak si myslíte, že souvisí s ratifikací těch umluv. Já bych chtěla říct, že technicky je to tak, že když eh, MOP ratifikuje, pardon, když MOP registruje ratifikaci, tak hned neskoumáme, jak je to s prováděním. Navíc vlastně je tam ta ratifikace, pak je tam registrace a pak vlastně ještě jeden rok eh, to znamená, je tam určité období, kdy jaksi má ta země dostatek času, aby přistoupila k provádění. Eh, hovoří se tam o různých změnách trestního eh, zákonníku, ale nechci vlastně o tom příliš hovořit někdy si země myslí, že splňuje všechny podmínky té úmluvy, ale stále jsou tam různé oblasti, kde, které ještě potřebují zlepšení. Nicméně, my také jsme byli požádáni, abychom poskytli písemné komentáře k některým věcem, o kterých jsme zde také hovořili. Myslíme si celkově, že trestní zákonník opravdu dává ještě příliš volná vládě, příliš diskrečních pravomocí, tak aby si to vláda mohla mm, interpretovat tak, jak je to pro ní politicky vhodné. Takže, ale myslím si, že to asi zřejmě bude pokračovat i po ratifikaci. Pak jste se ptali také na čísla, která se týkají práce dětí. Podporujeme orgány tom, aby mm, provedli takový průzkum, jak to vypadá s prací dětí. Zatím vlastně máme pouze surová, surové údaje, ještě nespracované. Ty ale ukazují na pokles, dokonce i na výrazný pokles dětí, které pracují. A pak ještě obecná otázka eh, kompatibility toho systému se socialistickým systémem. Já musím říct, že zkrátka musíme počítat s pragmatismem. Je pravda, že jsou tam určité inherentní problémy, které se týkají eh, té kompatibility, ale já se domnívám, že přínosy, které uvidí sami orgány, třeba díky potom té dohodě o volném obchodu, jim eh, je jaksi eh, povzbudí v tom, aby pokračovali s tím reformním pokrokem. Myslíme si, že Větnam bude hybnou silou, že vlastně bude takovou lokomotivou, která potáhne ty další azijské země. Možná, že Větnam bude i určitým modelem, um, když bereme v úvahu samozřejmě historii Asie nebo celou škálu různých politických modelů v Asii, je to tam velice rozličné. Já si myslím, že tedy spíše možná Evropská unie by měla být tím hlavním tahounem tohoto celého procesu. Nicméně můžeme říci, že Větnam má určitě potenciál být spolehlivým partnerem a určitě ratifikace vzbudí mnoho zájmů. U ostatních zemí, které dříve k tomu přistupovaly spíše zdráhavě v jiných částech světa, a myslím si, že partner může být eh, právě eh, partnerem pro Evropskou unii i z toho důvodu, že je takovou určitou hybnou silou regionu. Děkuji a zástupce eh, obchodní komory. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Bylo tady mnoho otázek na tu dohodu a jsem velice rád, že mohu odpovídat. Pokusím se odpovědět na veškeré otázky, dokonce i na tu, která byla položena ve švédštině, v angličtině, ve francouzštině, podle toho pořadí, jak byly položeny. Pane Winkler, jste tady zmiňoval ekonomický dopad. Zmiňoval jste ekonomický dopad a geopolitickou situaci. Když TPP z USA, respektive když se USA rozhodli stáhnout se z TPP, najednou pozice USA ve Větnamu Eh, de facto přestala existovat. Je to velice jednoduché. Když se setkáváme s někým z vlády z Větnamu, můžeme se setkat s premiérem, s kýmkoliv z lidového výboru, ale USA už tuto možnost nemají. Takže rozhodně bez FTA by bylo pro Evropu složité mít jakýkoliv hlas ve Větnamu do čokoliv mluvit. Já jsem se do Větnamu dostal v roce 93. První investoři eh, ve Větnamu byly firmy z Evropy. Proč? Protože USA měly embargo. Takže tam byli francouzi, Němci, Švédi a zástupci mnohých dalších států. V loni Větnam oslavil 30 let přímých zahraničních investic. O evropských firmách nepadlo ani slovo. Proč? Protože Korea a Japonsko jsou teď ve Větnamu v oblasti investic vedoucími zeměmi. Mám pocit, že zmínili pouze snad jeden příklad eh, belgické firmy, ale o letech 90 až 93 a tak dále eh, se neřeklo vůbec nic. Takže de facto jsme, se, jsme z té scény ve Větnamu zmizeli a právě proto musíme být aktivní. Co se týká té geopolitičnosti, rozhodně tady je teď nová setrvačnost, ano, to je pravda. Evropa má ve Větnamu hlas a, Vět, a jak si tedy ve Větnamu, jak v ASEANu a ve Větnamu, jak si v regionu. Ta síla něco změnit, to je pravda. E, mně se na to ptají každý den. Všech tisíc našich členů. Co, co může udělat Eurošambr, aby pomohl Větnamu? A já každý den ráno, když se holím, tak přemýšlím o tom, jak věci zlepšovat. A proto máme pravidelné schůzky s ministry, s experty ve Větnamu a já chápu a vím, že to je velice zdlouhavý proces, ale e, začali jsme v roce 97 a jsem si jist, že mnoho z vás e, ve Větnamu bylo. E, tehdy se spouštěl doj Moj. Větnam předtím nebyla země otevřená o volnému obchodu. Pouze pro eh, země východního bloku. Pro západní společnost ani, ani, ani ťuk. Za 30 let se nám podařilo leco změnit. Pořádáme pravidelné schůzky s větnamskou vládou a dvakrát ročně, a to jsem říkal švédské eh, kolegyni, dvakrát ročně máme to, čemu říkáme Větnamské business forum, kde máme příležitost hovořit s těmi nejvyššími orgány ve Větnamu a Eh, věci měnit. Vím, že to trvalo. Občas, když se podívám na tu bílou knihu, kterou jsme eh, vydali, tak tam máme v podstatě pořád ta samá témata, pořád se to řeší a třeba po dvou, třech, čtyřech letech diskusí se něco změní, přijme se potřebné nařízení a změní se to, protože opět ono to trvá, než se změní větnamská společnost. Nelze říct, že 100% lidí je, ve Větnamu je otevřeno volnému obchodu, to by bylo špatně. Ehm, nemůžeme ani říci, že všichni větnamští poslanci jsou otevření volnému obchodu. Vůbec ne. Takže my musíme jednat v celé větnamské společnosti a pak to musí trvat a musí se to probírat a diskutovat a teprve potom se možná něco změní. Eh, ptali jste se na CSR. Eh, my toho děláme hodně, ale my jsme lidi z biznisu, my nemáme žádné dohody o technické pomoci z Evropské komise. Eh, takže my se snažíme větnamské firmy, společnosti vysvětlovat, co je potřeba udělat, aby se změnila větnamská legislativa. Podíváte-li se na naši zprávu za rok 2019, tam uvidíte náš celý program. Takže Například e, životní prostředí. Měli jsme spoustu schůzek ve Větnamu, mnoho konferencí, abychom vysvětlovali, proč je potřeba implementovat pařížskou klimatickou dohodu. Protože Větnam je jednou z členských zemí této dohody. Měli jsme spoustu schůzek s větnamskou vládou, kde jsme vysvětlovali, jaká je výhoda zelené energie ve Větnamu. Biomasa, vodní energie, sluneční panely, solární panely, větrná energie. A e, to jsme jim vysvětlovali, měli jsme například v červnu seminář o plastech, o otázce plastu, vysvětlovali jsme jim, že musí být hodně opatrní a podobně i jako e, v Evropském parlamentu musí používat nikoli v plastové kalíšky a něco jiného, takže i toto trvá. Eh, co se týká pracovního zákona ve Větnamu, máme různá, různé školicí příležitosti, kde vysvětlujeme lidem, jak pracovat. Eh, v globální společnosti 21. století musíme respektovat svobodu jednotlivce, svobodu vyjadřování. Jen tak mimochodem všichni naši členové daleko spíše splňují Ehm, naše standardy, respektive jejich standardy jsou daleko vyšší než větnamské standardy. Oni aplikují evropské standardy, mnoho z nich větnamské standardy vůbec neaplikuje, takže to se týká toho due diligence našich členů. Eh, evropští inventoři ve Větnamu ehm, tam nasazují velice vysoké standardy v oblasti například školení zaměstnanců, ehm, vědí, jak se používá nebo jak se zachází s autorskými právy, takže tu kulturu tam mají. různé ty plány, cestovní mapy. To zmínila spousta lidí. My v Jorošám na tomto pracujeme. Když komise spouštěla vyjednávání ohledně dohody o volném obchodu EU Vietnam, jsme eh, s expertem komise, který eh, tady teď sedí v parlamentu, jsme jim vysvětlili otázku, našich 16 sektorových komisí. Já jsem právník, mnoho lidí v Jerošambr jsou právníci, my jsme tady techniční, techničtí experti, revidovali jsme zákon a vysvětlovali jsme kolegům z komise, co všechno bude potřeba změnit, proč se nám to ono líbí, proč se nám to ono nelíbí, i v tom zákonníku práce. My jsme vysvětlovali, poskytovali zpětnou vazbu Evropské komisi a tak dále. Takže když jsme zahajovali ta vyjednávání, tak to vypadalo tak. A teď a proto chceme implementovat tuto dohodu. Já jsem za Eurochamber byl ve VTO a když byly umluvy VTO implementovány ve Větnamu, měli jsme problém implementovat je na místní úrovni, protože samozřejmě máme ve Větnamu centrální vládu v Hanoji, ale pak máte kolik? 63 provin- 64 provincií. Nemohu říci, že jsem byl ve všech 64, ale byl jsem v mnoha z nich, i v těch nejvzdálenějších abych jim vysvětloval, abych se tam sám přesvědčoval, eh, který ten článek, který ten princip je nejdůležitější. Trvalo to mnoho let. Ehm, byly to v podstatě principy, které byly odsouhlaseny VTO, no, ale nebyly ve Větnamu implementovány. A teď už jsou. Takže my se chceme něčemu podobnému zde vyhnout. Ti, kdo byli ve Větnamu, 30. Eh, června, kdy se podepsala EVFT a VIP, tak jsem řekl všem tam v té místnosti, včetně premiéra, včetně eh, ministra průmyslu a obchodu, pánové, toto EVFTA je potřeba implementovat a monitorovat. A proto spustíme VCCI, skupinu, která bude tu implementaci monitorovat. Takže co se přesně bude dít? My jsme udělali to, jako když jsme začínali vyjednávat. To znamená, my vám nebo Evropské komisi řekneme, jaké jsou problémy, samozřejmě také delegaci v Hanoji a větnamské vládě. A pak, když budeme mít třeba vyjádření nějakého našeho člena, že článek ten a ten, e, části té a té dohody té a té se neimplementuje. Takže ty problémy eh, ohlásíme příslušným aktérům, včetně vlády. Pak ještě otázka na přímé zahraniční investice. Vy jste zmínil duševní vlastnictví. Je to tak, že Větnam je v podstatě členem všech eh, významnějších dohod ohledně duševního vlastnictví z historických důvodů. Je Větnam eh, členskou zemí spousty komis. V Číně to tak není. Problém je vymáhání práva. Můžete mít krásná prohlášení, všechno na papíře, ale je potřeba to také vynutit v praxi. A to je velice zdlouhavý proces. Je potřeba pracovat s lidmi. Já pracuji na několika případech IPR, kde spolupracujeme s policií na implementaci a na schválení nařízení o duševním vlastnictví. Takže to je opět velice zdlouhavý proces. Takže rozdíl oproti Číně, ano, je to uznáváno a teď potřebujeme vymáhání v praxi další otázce zazněly transfery peněz nebo dividend nebo aktiv, s tím nejsou vůbec žádné problémy. Je velice zajímavé, že první slyšení ve výboru INTA v Bruselu jsme hovořili o přímých zahraničních investicích, ale nakonec jsem neměl vůbec žádné otázky. Takže eh, proto jsem eh, přímé zahraniční investice nezmiňoval, protože to běží naprosto hladce. Zisky lze transferovat do zahraničí bez problémů. Větnam má asi dvou až tři měsíční lhůtu, kdy získává zahraniční měny, takže ani s tím problémy nejsou. Neslyšel jsem o žádných problémech, transfery firm, transfery aktiv, to všechno je ve Větnamu možné a opět ani zde žádné problémy. Padla otázka na míru růstu. Nemám eh, ty stejné, ta stejná čísla, vy jste nějaká čísla zmínil, ale co se týká eh, exportu, když EU vyveze něco za eh, jednu jednotku, tak to musíte vydělit třemi. Respektive vynásobit třemi z hlediska dovozu. Exportujeme jednu jednotku, dovezeme tři. V rámci EVFTA se eh, otevřou všechny otázky, které eh, řešíme v oblasti exportu, importu, ať už jde o farmacologii nebo automobilový průmysl. Eh, je tam spousta netechnických, ale i technických překážek, kterým kolegové čelí, když chtějí vyvážet. Díky EVFTA, tak ty, díky EVFTA tyto problémy skončí znamená, můžeme očekávat zvýšení vývozu produktů z EU do Větnamu. Samozřejmě předpokládáme také dovoz větnamských produktů do Evropy, ale eh, samozřejmě, aby mohli exportovat do Evropy, musí malý střední podnik ve Větnamu splnit všechny ty tisíce pravidel a předpisů, aby ten produkt, který tam produkují, odpovídal všemu, co chceme v EU. A já si myslím, že to je eh, dobrá známka ve smyslu, že budeme mít více malých a středních podniků ve Větnamu, které budou fungovat podle mezinárodních standardů. Takže to je rozhodně dobře. Takže předpokládáme, že se zvýší vývozy z EU do Větnamu, ale hlavně očekáváme, že se navýší investice EU do Větnamu. A proto jsme spolu diskutovali, madam, na toto téma, eh, na, na téma té EVIPA, Konec konců, já jsem to také říkal, Větnam má teď 26 bilaterálních investičních dohod. Pokud ta EVIPA nebude ratifikována, no, tak pořád budeme mít těch 26 bilaterálních dohod. Některé jsou excelentní, protože nepokrývají pouze investice, pokrývají také obchod a výstavbu. No, to může být, já nevím, z Francie, Německa, Anglie. Pokud ví, tak tam angličané staví nějaký most ve Větnamu pokud tam budou jakékoliv problémy. Ehm, nevím tedy, jestli to je teď francouzská nebo anglická firma, ale ta dohoda pokrývá i výstavbu. E, to v případě té EVIPA e, už neplatí. Tam se pokrývají skutečně pouze investice. Když chce někdo investovat do Větnamu, tak se mě většinou lidé poprvně ptají, no jaký je ten největší problém a jak mi s tím vy můžete pomoci. No, já jim říkám, Eurošambr zastupuje hlavně sami sebe. Můžete se, na, eh, můžete se dohodnout na schůzce s velvyslancem a s velvyslancem EU v Hanoi, ale to nic, nesta, nic toho nestačí. Potřebujete eh, mít potřebné regulace a vynucení toho práva. Spousta firm by byla ochotná dělat megaprojekty, když hledá místo, kam investovat a nejenom ty velké projekty. Já jsem eh, jednou řešil klienta, kde mm, to se dotýkalo vlastně tří těch bilaterálních investičních dohod a šlo v jednom případě o iniciativu malých a středních podniků. Takže EVIPA e to není nástroj jenom pro nadnárodní korporace, je to nástroj pro investory a to mohou být i ti nejmenší. V rámci EVIPA se sníží náklady na případné právní služby a to výrazným způsobem. To je také jeden z důvodů, proč tu EVIPA prosazujeme. Co se týká veřejného trhu, tak to je trošičku problém je velice složité na ten veřejný trh se dostat. Ale aha, aha, vidím, že mnoho malých a středních podniků na ten trh teď přístup má. No a jak mi tady říká kolega, máme tuto publikaci, ta je vám k dispozici a v ní se zodpoví celá řada vašich dalších otázek. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Teď komise. Pět minut. Five, minute. Five minutes. Thank you, chair. Eh, pět minut, dobře, tak děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo Langene, děkuji, že mi opět dáváte slovo. A děkuji také za to, že jste vůbec zorganizoval dnešní výměnu názorů. Děkuji také zástupcům, nebo děkuji, pane předsedo, také za to, že jste přiz, přizval i Mezinárodní organizaci práce. Děkuji také za dobrou spolupráci s nimi, za konstruktivní diskusy, ale chci říci, že je to tedy nejenom v rámci INTA, ale i jinde je naše dobrá spolupráce. Chci vysvětlit, proč se komise domnívá, že tato dohoda o volném obchodu mezi EU a Větnamem pro nás bude přínosná. Jsme si samozřejmě plně vědomi všech různých otázek a obav, o kterých se hovoří nejenom zde, ale i třeba v jiných výborech nebo při jiných příležitostech. Já jsem dnes chtěl pohovořit o tom, jakou tato dohoda má už teď um, jako, jak, jak, že, už vlastně, že už teď má tato dohoda eh, dopad ve Větnamu, ještě předtím vlastně, než byla eh, dokončena. A chci také hovořit o tom, jaké k tomu máme prostředky, aby tedy ten dopad. Jak už jsme říkali, tak zásadní bude provedení, ale mm, některá opatření budou mít určité přechodné období, například se to týká zadávání veřejných zakázek. Také je dobré, že zde máme i zástupce Větnamu přímo, větnamského ambasadora, který vlastně nás eh, informoval o tom, kdy chce Větnam ratifikovat ty dvě zbývající umluvy MOPu. Pak zde máme také zástupce obchodní komory, další zástupce. Chceme všichni zajistit, nebo všichni oni říkají, že chtějí zajistit, že Větnam bude dodržovat své závazky. Také jsme hovořili konkrétně o té Domestic Advisory Group a chci říci, že se chystáme do Větnamu a chceme právě podpořit vznik této skupiny přímo ve Větnamu. Chceme to podpořit ve Větnamu, protože máme pocit, že je důležité, aby se třeba Větnam také jaksi mohl od nás moc poučit a že tedy nestačí pouze podepsat tu smlouvu. Také je zde paní nová předsedkyně von der Leyenová eh, řekla, že zde bude nová funkce um, úředníka, který bude také úzce sledovat provádění těch dohod o volném obchodu, včetně té dohody s Větnamem. Pak jste se ptali třeba na ten obchodní deficit. Um, ukazuje se, že tady je tam uh, obchodní deficit, ale také se ukazuje, že v dlouhodobém horizontu bude Větnam také více vyvážet. Ten deficit by se měl eh, snížit. Pak jste se ptali ještě na nějaké konkrétní eh, problémy nebo otázky. Některé se netýkají pouze obchodní dohody s Větnamem, ale i s dalšími zeměmi. Například se hovoří o tom, tedy kolik eh, hliníku a oceli se ve Větnamu hromadí. Mm, musíme tam přísně uplatňovat pravidla, která se týkají země původu a také jsou tam vlastně různé administrativní podpory. Můžeme díky celním orgánům poznat, eh, z jakých zemí pochází zboží a případně eh, stanovit nějaké sankce. Pak je zde ochrana údajů. Máme zde dohodu. Není to mm, úplně taková ta dohoda staré generace, máme i takovou novou dohodu. Máme zde ministerstvo pro veřejnou bezpečnost, které má na starosti ochranu osobních údajů ve Větnamu a to ministerstvo chystá novou legislativu a dokonce nás požádalo, abychom k tomu dali také svůj odborný posudek. Takže my jim poskytujeme různé semináře a um, odborná školení, která se týkají právě toho, abychom eh, vlastně Větnamu pomohli navrhnout novou legislativu, která se toho týká. A pak jste se ještě ptali na budování kapacit. Víte, že máme zde speciální eh, program technické asistence, který teď již brzy začne. Pak zde máme ještě speciální eh, projekt pro provádění té dohody o volném obchodu. Také podporujeme různé činnosti které se týkají třeba i MOP nebo nevládních organizací, které nám potom mají pomáhat eh, s prováděním samotné dohody o volném obchodu. Děkuji. Myslím si, že se mi podařilo vejít se do pěti minut. Děkuji, říká pan eh, předseda a ptá se kolegy, zda to chcete shrnout? Ano, děkuji. Já bych se jenom ještě jednou chtěl eh, omluvit eh, za své spoždění. Bohužel jsem, ehm, bohužel můj let do Bruselu se spozdil, což tedy bylo mimo mou kontrolu. Chtěla bych nejprve poděkovat všem účastníkům dnešní eh, diskuse. Myslím si, že to byla velice široká výměna názorů. Také jsme se do, do, ehm, dozvěděli mnoho podrobností o stávající situaci ve Větnamu. V současnosti opravdu se na nás upírají mnohé zraky, protože se dostáváme do finále eh, uzavření této dohody a poté, kdy Evropský parlament dá svůj souhlas, kdy bude ta dohoda uzavřena, tak vlastně se Větnam stane, eh, nebo tak to vlastně bude taková první důležitá obchodní dohoda v tomto legislativním období Evrop, eh, mezi Evropskou unii a jinou zemí. Také je to takový vlastně dobrý dobrý příklad, protože tato dohoda je opravdu bezprecedentní, má velký dopad eh, ekonomicky i geopoliticky, to už to také zaznělo. Možná mi řeknete, že já jsem eh, trošku eh, ne, nejsem tedy příliš objektivní, protože jsem byl zpravodajem, takže mým úkolem bylo, aby to nakonec všechno dobře skončilo, abychom dosáhli souhlasu, abyste byla mm, solidní většina při tom konečném hlasování. Já se o to pokusím. Uh, budu mm, dělat vše, co, budu mě, co bude všech mých silách. Někteří z, nás, z vás jste upozornili třeba na pracovně právní legislativu, na pozici odborů. V sociálním dialogu také jsme si vyslechli e, názory strany, e, které se týkají podnikatelů, kteří a jejich zkušeností s, Evrop, e, s Větnamem, takže tady si myslím, že máme také různé nové aspekty, jak se dívat na situaci. Minulý týden se uskutečnila schůzka se stínovými zpravodaji a tam jsme se rozhodli, že napíšeme jak komisi, tak i větnamské straně dopis, kde bychom právě chtěli hovořit podrobněji tedy o nějakém té cestovní mapě takže dojde k napsání těch dopisů. Na druhé straně si musíme být vědomi toho, že to, co se jedná, v první řadě se jedná o ekonomickou a investiční dohodu nebo obchodní dohodu. Nemá to být nějaký, eh, nějaká, nějaký nástroj, jak eh, provést převrat, jak změnit politický systém ve Větnamu. Víme, že ve Větnamu je tedy jiný politický systém, já i někteří mý kolegové jsme žili ještě poměrně nedávno v, poměr, v poměrně podobném eh, zřízení eh, státním. Takže možná asi chápu více, nebo možná lépe chápu některé eh, aspekty toho systému. My, já plně věřím tomu, že tato dohoda zlepší životní podmínky občanů Větnamu, jejich životní Eh, postavení, že také získají tedy více osobní svobody, také doufám, že to povede k lepší obchodní rovnováze a také třeba k lepším investičním příležitostem pro evropské podniky. A samozřejmě musíme brát také v úvahu i mezinárodní závazky Větnamu, které také musí být dodržovány. Na závěr bych rád řekl, že se domnívám, že Větnam se mění k lepšímu, že už eh, tam za poslední desetiletí došlo k obrovskému pokroku, který musíme eh, jak si musíme tedy ho uznat, musíme ho respektovat a pochválit. A myslím si, že tedy tato eh, dohoda bude také dobrou příležitostí, jak respektovat tento pokrok. Budeme mít ještě další příležitosti, jak vést tyto diskuse. Zítra budeme pokračovat, také bude blí, brzy bude se konat další schůzka stínových zpravodajů a budeme také o tom hovořit eh, ve Štrasburku v prosinci, takže doufám, že budeme pokračovat a že to nakonec bude všechno dokončeno. Děkuji, říká pan předseda. Chci říci, že také takovým dobrým krokem v celém tom procesu je právě to schválení no, zákonníku práce. Teď tedy uvidíme, jak to bude eh, vypadat s prováděním tohoto nového zákonníku práce. Určitě to budeme bedlivě sledovat. Já bych ještě jednou chtěl poděkovat Eh, obchodní komoře. Chci říci, že zde mají poměrně velkou delegaci, je jich celkem deset. je to desetičlenná delegace z Hanoji. Také děkuji zástupcům Mezinárodní organizace práce, eh, kteří eh, pracují ve Větnamu. Také vám přeji hodně úspěchu v dalším jednání. Také chci říci, že zítra nás čeká rozprava Mm, o zprávě našeho pana zpravodaje a budeme pokračovat eh, v tomto, eh, v tomto procesu, kterým má nakonec tedy vést k uzavření té dohody o volném obchodě. Děkuji a tímto končím bod 6. Tak fajn, jdeme dál. Další bod je bod 7 na pořadu jednání. A doufám, že budeme moci zde v místnosti diskutovat o bodě 7 v tichosti, tak, aby všichni mohli poslouchat, kdo chtějí poslouchat a všichni mluvit, kdo chtějí promluvit. Eh... Pakliže někdo potřebuje dále diskutovat o Větnamu, čiňte tak laskavě v předsálí, ano? Děkuji vám. Bod 7 je, řekl bych, také velice důležitý bod. Je to uplatňování nařízení proti mučení. Jeden z úspěchů posledního legislativního období kde jsme skutečně prosadili hodnotovou obchodní politiku a podařilo se nám snížit export artiklů používaných pro mučení a zajistili jsme větší vývoz, jak by se tak řeklo, otázky zrušení trestu smrti z EU. To je jistě posun správným směrem. Toto nařízení je platnosti od roku 2016, má být revidováno v roce 2020 a proto je záhodno podívat se na efektivitu tohoto opatření jako takového. Mezi námi je Hilda Hartemann, šéfka služby Evropské komise pro nástroje zahraniční politiky, což je vedoucí odbor pro implementaci tohoto nařízení. A dám slovo rovnou jí, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající, dámy a pánové, vážení přátelé, děkujeme vám mnohokrát za pozvání. Je mi velkou ctí moci vám představit naše nařízení proti mučení. Ráda bych se stručně zaměřila na to, co to je a co dělá a jak plní své cíle. A poté bych rozvedla eh, kont- globální kontext tohoto nařízení. Jak jste řekl, pane předsedající, toto nařízení bylo přijato v roce 2005 a zavádí do praxe závazek EU eradikovat mučení a trest smrti a chce prosazovat tento záměr po celém světě. Mezinárodní lidskoprávní komunita chválila systém EU a doporučila ho jako model pro další regiony a země. Toto nařízení dělá vlastně dvě věci. Za prvé, zakazuje vývoz, dovoz a tranzit v Evropské unii zboží, které nemá jiné praktické využití než pro um, účely trestu smrti nebo mučení a e, zboží, které se může používat pro takovéto účely a nebo má jiné legitimní užití, jako třeba léčebné prostředky. Tam je potřeba předběžné exportní povolení. To nařízení také vyjmenovává destinace, kde se aplikuje všeobecný, vývoz, všeobecný vývozní systém povolení, protože eh, dané státy zrušili trest smrti za všechny trestné činy a zavázali se tento zákaz dodržovat. Samozřejmě toto nařízení je doplňováno příslušnými orgány v členských státech a od své poslední změny v roce 2016 Toto nařízení zahrnuje také specifická pravidla pro kontrolu vývozu určitých farmaceutických látek, které se používají v letálních injekcích například ve Spojených státech amerických. A také se zavedla naše e, koordinační skupina proti mučení, která umožňuje výměnu názoru expertů členských států a komise. Tak, jak toto nařízení plní své závazky a kam se posuneme dále. Dvě nedávné zprávy, které komise zveřejnila, demonstrují, že toto nařízení všeobecně je implementováno členskými státy správně. Co je velice eh, kladná zpráva, je, jak moc aktivně se zúčastněné strany angažují, včetně farmaceutického průmyslu a nevládních organizací, jako třeba Amnesty International, Reprieve nebo Omega Research Foundation. Tak, co dál? Samozřejmě není možné usínat na Vavřínech, nikdy. A právě proto dnes provádíme komplexní hodnocení e, implementačních postupů v rámci probíhající revize tohoto nařízení. Konkrétně se budeme zaměřovat na otázky a požadavky reportingu, procedury pro sběr informací z kompetentních orgánů v členských státech Evropské unie a zaměříme se také na potřebu možného dalšího jaksi vedení v oblasti dalších aspektů implementace. V rámci tohoto implementačního eh, re, revizního procesu se bude komise snažit konstruktivně spolupracovat s klíčovými aktéry, zejména s vámi, s Evropským parlamentem, radou, členskými státy, mezinárodními organizacemi a eh, zainteresovanými soukromými subjekty a občanskou společností. Na závěr mi dovolte říci pár slov k vývoji na globální úrovni. Nařízení proti mučení EU je nejdůležitější a nejšířeji implementovaný kontrolní režim pro takovéto zboží po celém světě, ale bez ohledu na to, jak kvalitní a efektivní vlastní regulace EU je, je jasné, že pouze mezinárodní nástroje by skutečně překlenuly možné propasti a, uko- a skoncovaly by obchod- s obchodováním s tímto monstrózním zbožím. Právě proto Evropská unie v roce 2017 společně s Argentinou a Mongolskem spustila globální alianci pro obchod bez mučení, kde je aktuálně více než 60 členských států napříč celým světem. V červnu 2019 valné schromáždění OSN přijalo usnesení, které připravuje půdu pro budoucí práci na úrovni OSN co do zřízení společných mezinárodních standardů právě v této oblasti. To usnesení žádá o přeskoumání proveditelnosti, rozsahu a parametrů takovéhoto možného mezinárodního standardu co do obchodování se souvisejícím zbožím. Komise prostřednictvím mé služby financuje práci Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva v rámci následných akcí po implementaci tohoto nařízení. I Rada Evropy zkoumá proveditelnost eh, iniciativy v této oblasti a z našeho hlediska samozřejmě my pokračujeme v práci, podporujeme a usnadňujeme zavádění a posilování nad rámec EU podobných obchodních opatření, jako například naše vlast, jako je naše vlastní legislativa proti mučení a využijeme příležitost tohoto pravidelného provádě, probí, probíhajícího přeskumu, abychom zajistili, že naše legislativa i do budoucna zůstane efektivní legislativou pro prevenci mučení a trestu smrti. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji mnohokrát. Jsou nějaké otázky? Prosím. Sí, gracias. Yo quiero... Děkuji. Nejdříve chci říci, že bych chtěla podtrhnout důležitost tohoto nástroje, bylo obtížné dospět k tomuto nařízení a to nařízení dobré, protože jsou v něm veškeré aspekty, které byly pro nás důležité, veškeré důležité prvky. Toto nařízení, tento nástroj zůstává referencí na mezinárodní úrovni. Ptám se, jak člen, jednotlivé členské státy reagovaly? Byl nějaký členský stát, který nedodal vůbec žádné informace s ohledem na toto nařízení, na fungování tohoto nástroje? Rada bych věděla, jaká opatření, jaké možnosti má komise pro to, aby mohla zajistit, aby veškeré členské státy předkládali veškeré informace, jak to vyplývá z nařízení. Je to jejich povinnost. A dále. Je zde tedy ta globální snaha zamezit a vymítit eh, ten obchod s nástroji, které dovolují, dovolují mučení. A já se ptám, eh, je vůbec, jak je možné, že částečně se s takovými to nástroji předměty stále ještě obchoduje. Čím dál tím více zemí již takto obchodovat nechce. V dopise, který paní von der Leyen zaslala panu komisaři Hoganovi, byl jeho pověřovací dopis, se neříká vůbec nic o tomto nástroji. Ptám se tedy, jakým způsobem může komise zajistit, aby toto společenství proti takovýmto předmětům bylo čím dál tím komplexnější a zahrnovalo čím dál tím větší počet zemí. Děkuji. Ano, děkuji. Toto je velice zajímavé téma. Uvidíme tedy, jak to bude s prováděním této legislativy. Já chci říci, že my jsme vždycky volali po úplném zákazu tohoto zboží, které je možné použít na mučení, ale také jsme bojovali i za to, aby byla zakázána reklama a prodej na internetu. S tím, jak prodej na internetu všude vzrůstá, tak je to stále ještě palčivější. Mám eh, jednu specifickou podrobnou otázku. Ve zprávě parlamentu v bodu 3.3 se říká, že Eh, možná není dostatečný rozsah působnosti, tak jak je to v nařízení. Můžete to ještě vysvětlit, eh, co si myslíte o tomto bodu? Děkuji. A já možná ještě mám otázku za sebe. Vím, jak vypadá ten proces a vím také, jak na to určité odvětví tlačí na tuto oblast. Chci se zeptat, jak hodnotíte dopad na odvětví, respektive jak, jak se s tím odvětví vyrovnalo? Dochází třeba k relokaci? Nebo se snaží eh, mm, ten zbrojní průmysl využít třeba nějaké mezery v zákonu, nebo zkrátka to přestali vyrábět, to zboží? Jak to vypadá? Paní Hademan, prosím. Velice děkuji za tyto otázky. Nejprve odpovím na otázku, která se týká toho jednoho, té jedné země, která neposkytla informace. Je to tak, je Německo, je to Německo. Německo má veřejnou zprávu o tom, jak provádí toto nařízení. Takže Německo nám poskytlo tuto veřejnou zprávu, ale nedalo nám žádné konkrétní odpovědi na to, co jsme my požadovali. My tedy vítáme obecně to, že je zde veřejná zpráva, která se týká provádění této legislativy a nicméně v tom, v tom stávajícím průzkumu spíše eh, zkoumáme, jaké jsou ty požadavky na vývoz a jaké jsou nejlepší a nejúčinnější způsoby, jak zajistit, jak získat co nejlepší, nejkvalitnější informace od členských států. Pak jste se také ptali, jak to vypadá na globální úrovni. Eh, dohoda no, o standardech na celosvětově je komplikovanější, než dohodnout se o těchto věcech na úrovni Evropské unii. Ale byli jsme pozitivně překvapeni aktivním zapojením, aktivní eh, angažovaností zemí. Hovořila jsem o té globální alianci za obchod bez mučení. Je to opravdu i mm, podpora ze strany valného schromáždění OSN eh, ta práce zde mm, pokračuje velice aktivně. Také jste se ptali na dopis paní von der Leyenové. Byl to ten pověřovací dopis pro komisaře Hougena. Já zatím mohu říci, že ta práce, nebo že dříve to patřilo panu Borelovi, nebo panu Borelovi, a paní Malstromová Eh, osobně podporovala paní Mogheriniovou v této oblasti. Zcela určitě můžete počítat s tím, že budeme nadále usilovat o pokrok v této oblasti a také chci říci, že už jsem třeba o tom hovořila s panem Borelem. Eh, koho by se to mělo přímo týkat? Pak jste se ptali na reklamu. Máme zde pozměňovací návrh 26, který nyní zakazuje reklamu na zboží, které by mohly mít i, eh, které by mohly být také použité třeba pro mučení nebo pro trest smrti. Ehm, máme zde v podstatě, eh, týká se to tedy teď hlavně eh, zákazu Zatím tedy je to tak, že ty zboží, to zboží dvojího užití vlastně nespadá pod ten zákaz. Pak zde máme nařízení, které se týká Eh, chci říct, že to nařízení se týká i eh, elektronického obchodu, obchodu na internetu. A pak ještě mohu dodat, že třeba asi před rokem jsme slyšeli, že to zboží té první kategorie, to znamená, že zboží, které je opravdu pouze určeno buď k, eh, k výkonu trestu smrti nebo k mučení, a plus to zboží toho druhého využití bylo na nějaké výstavě v Paříži ale komise okamžitě, jakmile jsme se o tom dozvěděli, tak jsme okamžitě se eh, okamžitě jsme se obrátili na, tu, na toho organizátora ve Francii a požádali jsme ho, aby okamžitě ten stánek eh, opustil, ten veletrh. Takže pokud zjistíme, že došlo k porušení těchto mm, ustanovení, tak eh, okamžitě tedy se obracíme na ten příslušný členský stát. Samozřejmě vždycky můžeme dělat ještě více. Můžeme se podívat ještě na to, zda by tam neměl být zákaz nebo omezení reklamy i na to zboží té druhé kategorie, ale to je vždycky velice obtížné, protože často je to tak, že toto zboží té druhé kategorie se používá pro, ty, pro to jiné užití než pro mučení a pro uh, trest smrti. Takže musíme vždy usilovat o přiměřenost. Myslím si, že asi někdo z nás na to nemůže přijít s, nějakým, eh, s nějakou jasnou odpovědí také zde zastupujeme, nebo musíme také stát eh, eh, názory různých zúčastněných stran a pak se zamyslet eh, nad tím, zda tedy by to dávalo smysl, pokud by zde bylo další, další pozměnění tohoto nařízení. A pak, pane předsedo, vy jste říkali, jak vlastně na to reaguje průmysl zda třeba nedochází k relokalizaci. Mohu říci, že třeba farmaceutický průmysl s komisí začíná v této věci velice aktivně spolupracovat. Oni mají velký zájem na tom, aby jejich produkty, které jsou využívány pro legitimní účely, nejsou zneužívány, aby nebyly zneužívány. A takže farmaceutický průmysl je jeden z, tak, z takových našich nejlepších partnerů v oblasti spolupráce a také má určitou seberegulaci. Samozřejmě pokud využíváte, eh, nebo pokud vyrábíte určitý produkt, který ten, ten vlastně je možné využít pak třeba i pro ten další účel. Takže tam je potom důležité velice silně kontrolovat, kam se ten produkt dostane, kam je vyvážen a zda se nedostává k někomu jinému než k těm legitimním uživatelům. Pak je tam ještě to zboží první kategorie, to znamená, to je pouze pro mučení a pro trest smrti, tak toto zboží už se vlastně v Evropské unii ani nevyrábí. A naš, náš požadavek je takový, že ho nemůžeme ani dovážet, ani vyvážet, ani nesmí docházet k tranzitu přes Evropskou unii. Tento mm, požadavek má samozřejmě velký e, dopad. Teď ještě přemýšlíme o možnosti zákazu také technické asistence v jiných v jiných zemích. A také eh, o tom, že by zde mohl být zákaz eh, uvádění na trh ve třetích zemích, ale tady vlastně to je krok, na který zatím ještě nejsme plně připraveni. Děkuji. Děkuji. Tím jsme zakončili bod 7. Bude následovat desetiminutová pauza a pak začne schůze koordinátorů.